Colleagues, can I bring the meeting of the Transport Committee? Kolegové, prosil bych, abychom začali jednání výboru pro dopravu. Máte před sebou návrh programu, návrh dnešního pořadu jednání a předpokládám, nebo budu postupovat tak, že ji považuji za schválený. Dále máme schválit zápis jednání z 31. května a 1. června. Můžeme schválit tento zápis? Děkuji. A než přistoupíme ke zprávě paní Jensen, rád bych přivítal skupinu holandských návštěvníků ze strany pana Van Dalena. Vítám je na půdě našeho výboru, vítám vás tady velmi srdečně. A doufám, že pro vás bude diskuse zajímavá, že si z ní něco odnesete. Jsme vždy rádi, když máme v našem výboru návštěvníky a návštěvníci pana Van Dálena rozhodně nejsou výjimkou. Dalším bodem na pořadu jednání paní Jensen, inteligentní dopravní systémy. Máme mít rozpravu k pozměňovacím návrhům. Paní Jensen, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To bude velmi jednoduché a rychlé, protože nebyla podáno, nebylo podáno mnoho pozměňovacích návrhů a ty, které byly podány, eh, ty já nemohu doporučit. Jsou tady dva pozměňovací návrh, návrhy Jednak jsou to ze strany našich francouzských kolegů, které odráží některé francouzské obavy. Ten odpovídající systém ve Francii by pak nebyl ten e-call systém by nebyl interoperabilní a s vyjádření pana Riketa. My se domnívám, že možná by jej stáhl tento návrh, protože to co by, to, co bylo do současné doby vytvořeno, by neodpovídalo těm novým systémem a ten text, tak jak je navrhován, je poněkud víceznačný a předpokládám, nebo myslím si, že komise garantuje, že by neměly ve Francii vzniknout eh, problémy s interoperabilitou, takže doufám, že budeme moci hlasovat bez těchto dvou pozměňovacích návrhů. Já bych tedy každopádně doporučila, abychom je nepřijímali. Možná pana Rike se k tomu bude chtít vyjádřit nebo to potvrdí. Tolik doporučuji a doufám, že budeme moci návrh přijmout a pokročit v oblasti inteligentních dopravních systémů. Děkuji. Paní Tykau. Děkuji. Já Mám stejný názor jako paní zpravodajka Jensenová. My jsme hodně pracovali na tom, abychom dosáhli kompromisu a domnívám se, že bychom měli hlasovat proti těmto dvou pozměňovacím návrhům. Bylo by dobré, kdyby byly staženy, ale mm, a takto, kdyby byly staženy, tak bychom mohli snadno potom přijmout tento balíček, který je úplně Eh, už nutný. Děkuji. A ještě se rozhodněte nejdříve kávu nebo čaj, protože jakmile odejdou s tím občerstvením, tak již další nebude. Děkuji, pane předsedo. Ano, já stahuji pozměňovací návrhy a e, důvodem bylo to, co vysvětlila An, e, to znamená, i komise nám trochu to objasnila v tom smyslu, že ty e, funkční systémy by mohly být vzaty do úvahy a ne, že to bude jeden nějaký jednotný systém, který bude ze zhora vnucen a že bude možné integrovat stávající systémy a z toho důvodu stahuji pozměňovací návrhy, abych udělala radost paní zpravodajce. Z jiného důvodu to není. Děkuji Dominikovi za děkuji také komisi a pan Paké. Děkuji. Já mohu potvrdit, že stávající systémy budou plně integrovány do systému eCall, který bude připraven v rámci směrnice a já se omlouvám za tu rozporuplnost toho návrhu, ale skutečně není důvod k obavám. Děkuji, paní Jensenova. Chcete ještě něco? Já si myslím, že všechno bylo řečeno, že je to jasné. Děkuji Dominikovi za stažení těch návrhů. Zítra, až o tom budeme hlasovat, tak to bude jednoduché. A potom na plenárce se bude o tomto návrhu hlasovat v červenci. Děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je můj, moje vlastní zpráva statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři. Rozprava k pozměňovacím návrhům. Členové výboru si jistě pamatují, že to je ta zpráva, kterou jste velmi štědře předali panu předsedovi, tedy protože ji někdo nechtěl. A já jsem se pokusil připravit zprávu na toto téma. Směrnice, která je tímto pozměňována, je návrh, tedy existuje již nařízení, které se vztahuje na e, námořní dopravu podle článku 2a, které se týká cest, které jsou nejenom ča- které nejsou zcela námořní dopravou, ale jenom částečně. A v tomto kontextu uh, Eh, je komise má povinnost stavit seznam přístavu, kde bude tato směrnice uplatňována eh, to rozhodnutí o seznamu těchto přístavů bude přijímáno komitologií a parlament. Co se týče tohoto se, se, seznamu, říká, že tento seznam bude posílen, pokud budou přijaty pozměňovací návrhy k delegovaným úkonům. Byly zde některé obavy, které se týkaly sběru statistických údajů, protože to, jak si představuje další Eh, administrativní za, zatížení, ale ta informace, která je požadována tímto předpisem, je stejně zhromažďována statistickými úřady jednotlivých zemí, takže by to nemělo představovat problém v tom, že by to představovalo další eh, byrokratickou zátěž, se to na úrovni členských zemí činí. Jeden pozměňovací návrh byl předložen paní Tykau já jsem se domníval, že to již skutečně, že to je zohledněno v mé zprávě a paní Tykau, alespoň to tak já se domnívám, že to tak je, je připravena stáhnout svůj pozměňovací návrh. tady pozměňovací návrhy k těm delegovaným úkonům, pokud budou přijaty, to jsou mé pozměňovací návrhy a to dá parlamentu větší pravomoc při rozhodování o tom, které eh, přístavy budou umístěny na ten seznam a vzhledem k tomu, že to rozhodnutí je činěno v rámci komitologie. Takže já bych byla rád, kdybyste eh, po, po, podpořili mé pozměňovací návrhy, aby byla posílena pozice, po, pozice parlamentu eh, v v rámci je energie a nebo těch eh, takzvaných delegovaných úkonů. Já tolik více k tomu neřeknu. Paní Tykal, pan Kun, pan Meissen a, uh, se hlásí. Takže pan Kun. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych výslovně poděkovat e, zpravodajce za veškerou její práci, protože ono je opravdu nutné, abychom e, to společné schromažďování statistických údajů o dopravním provozu a po, o, provozu, tedy o, o provozu ze zboží a pasažéry sledovali a potom budeme moci ten intermodální režim dobře nastavit, protože když se nám něco hromadí v, jedném, v jednom směru, tak potom budeme, díky těmto datům budeme vědět lépe, jaké toky existují v Evropě kde eh, by bylo dobré posílit eh, nějaké eh, návaznosti mezi přístavy a zemí například a tak podobně. Takže je dobré mít databázy a ta se vytváří touto směrnicí a 18 členských států už ta data schromažňuje. My samozřejmě chceme, aby všichni, kterých se to týká, schromažďovali ty příslušné údaje kromě těch pěti států, kteří, které nemají přístup k moři, tam to zase nebude mít takovou vypovídací hodnotu. Já si myslím, že to je velice dobré a děkuji eh, vlastně panu zpravodaji. A, a také jsem rád, že eh, se snažilo to posunout směrem k těm delegovaným aktům, tak aby eh, parlament vždycky eh, měl svoji legislativní eh, sílu a mohl ji využít oproti komisi a případně vyjádřit své pozměňovací návrhy nebo vyjádřit svou vůli pozměňovacími návrhy. My souhlasíme s veškerými pozměňovacími návrhy a děkujeme, děkujeme paní Tykau za to, že ten svůj stahla. Děkuji, paní Tykau. Velice stručně, mm, protože pan zpravodaj Simpson mě ujistil, že můj pozměňovací návrh je v podstatě již figuruje v navrhovaném textu, takže jej mohu stáhnout. Děkuji. Mrs. Meissner. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Ono to často tak bývá, když předseda eh, když předsedovi je svěřena nějaká konkrétní zpráva, tak to obyčejně není nějaká dramatická zpráva, ale neznamená to, že to není zpráva důležitá. Tahle je opravdu důležitá, protože statistickými údaji se zabývat musíme. A já si myslím, že pan Simpson už eh, velice podrobně vysvětlil, proč nechce o žádné obsahové změny, no, ale eh, možná jenom eh, ty právní akty by změnil, protože chce jenom posilovat eh, pravomoci parlamentu a proto ani my jsme nepředložili žádné změny. Takže eh, můžu říci, že nejsme spokojeni s panem předsedou jenom obecně, ale s touto konkrétní zprávou také. Děkuji. Mrs. Lichtenberger. Paní Lichtenbergerová. No, opravdu děkuji, pane předsedo. Já jako zástupkyně eh, vnitrozemské země se nechci eh, moc míchat do eh, této problematiky, ale mám tady jednu konkrétní věc. Já vím, že ty statistiky jsou často hodně požděné, máme v letos spolehlivé údaje teprve za rok 2005, to je zcela neefektivní pro plánování dopravy, neexistují nějaké metody k zrychlení, nedalo se s tím něco udělat. A za druhé, zejména pokud jde o komitologii a kvalitu údajů a rychlost předávání údajů, tam se, musíme, eh, eh, tam se musí mnohem více na tom zapracovat. Protože ohánět se se starými statistikami nám nic nepomůže. Teď hovoříme o eh, statistických údajích, které jsou obrazem situace dlouho před hospodářskou krizí, takže rozhodně aktuální nejsou. Ano, máte pravdu, že jde tady otázka urychlení těch postupů. To je velmi důležitý bod, tedy cestou komitologie za, ko, za komisi. Pan Muro se má vyjádřit. Prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. Actually, my name... Děkuji, já se jmenuji, pan, já se jmenuji Ameriny, pan Myslím si, že komise souhlasí s těmi osmi pozměňovacími návrhy a také je potěšena stažením toho devátého pozměňovacího návrhu. A co se týče aktuálnosti údajů, já celkem s potěšením oznamuji, že příští týden výjdeme z no- výsledky za rok 2009. A, takže ta rychlost tam je. Děkuji. Uh, jak vidíte, jenom pár věc z vaší strany a všechno běží velmi rychle, je to jasné. Děkuji, pane Amíny, za komisi. A harmonogram zítra ve výboru, to všichni víte, a předpokládá se hlasování na plenárním zasedání v září. Dobrá, jsme s tím všichni srozuměni, děkujeme za vstřícná vystoupení. Další budeme hovořit o výkonnostních emisních normách pro nová lehká užitková vozidla. Je to zpráva pana Vlasáka, my jsme ji minule museli odložit, protože pan Vlasák tady nebyl, takže pane Vlasáku máte slovo. Pánové, pane předsedo, dovolte mi, abych eh, promluvil k tomuto velice důležitému tématu Eh, které samozřejmě zbudilo mnoho diskuzí a přineslo mnoho různých návrhů. Eh, já jsem přistoupil k tomuto materiálu tak, že chceme předložit svůj názor z hlediska perspektivy dopravy. Tu oblast životního prostředí jako takového ponecháváme spíše na výboru ENVI. Můj prvotní návrh jako zpravodaje byl zracionalizovat návrh Evropské komise s ohledem na stávající finanční krizi a finanční a investiční možnosti automobilového průmyslu. Vycházel jsem eh, z formování svých eh, návrhů a zprávy eh, z diskuzí s různými kolegy, s různými think tanky a výzkumnými ústavy. Setkal jsem se při diskuzích se stínovými zpravodaji, a chtěl bych velmi poděkovat za velmi plodnou spolupráci a diskuzi panu Riketovi, paní Fažon, panu Šterksovi, panu Kramerovi a paní Wills. Myslím si, že takto bychom asi měli přistupovat k formování této zprávy, přestože jsme se nevždy na těch stanoviscích shodli. Možná základním rozdílem v té filozofii bylo, Eh, že já jsem považoval za to klíčové slovo, slovo realistický. A když to většinou mý kolegové spíše využili to slovo ambiciózní. V tom se asi lišil náš pohled. Eh, předkládáme vám několik kompromisů, které formulují společné názory a které doufám naleznou eh, společnou podporu. Myslím si totiž, že je velmi důležité, aby náš výbor přijal většinovým hlasováním dané stanovisko, abychom výboru Envy mohli předat určitý signál jako takový. Dovolte mi, abych vás nyní seznámil s těmi základními kompromisy. První kompromis se týká hodnoty 175 gramů CO2 na kilometr, eh, kdy eh, ten kompromis spočívá v tom, že posouváme ten termín zavedení do roku 2014 a využíváme flexibilnější phasing-in mechanismus na sankce nedodržení limitů v prvních letech. Kompromisem druhým je kompromis který se týká posunutí toho limitu 135 gramů CO2 na kilometr pro zavedení v roce 2022. Kompromis třetí snižuje sazbu pokut za překročení limitu emisí ze 120 euro na 95 euro a dává je tak do souladu s obdobnou směrnicí, která se týká předpisů pro osobní vozidla. Myslím si, že není třeba tento druh vozidel nějakým způsobem diskriminovat. Čtvrtý kompromis se týká využití výnosů z pokut na eh, investice do nových technologií, do inovací, tak, abychom snížili další dopady na životní prostředí, negativní dopady na životní prostředí. A poslední kompromis E, který ale přiznám se nemá plnou podporu všech frakcí jako takových, se týká omezovačů rychlosti. E, tady se domnívám, že v zájmu konzistentnosti a v souladu se smart regulation by měl být tento, tento prvek zaveden až po vyhodnocení dopadů a výhradně prostřednictvím novelizace nařízení 92 lomeno 6 EEC, které již zavádí omezovače rychlosti pro vyšší kategorie vozidel. Tolik k jednotlivým návrhům a ke kompromisům. Dále bych vám chtěl sdělit, že navrhuji hlasování v jednotlivých logických blocích, protože ta problematika je velmi složitá a jakékoliv eh, vytahování jednotlivých eh, věcí by ten proces jako takový velmi zkomplikovalo. Chtěl bych ještě jednou, pane předsedo, na závěr poděkovat stínovým zpravodajům i vám za to, že jste mi dali důvěru zpracovat tuto zprávu. Chtěl bych poděkovat také panu Matthew Brownovi z našeho sekretariátu, který velmi přispěl k tomu, že jsme byli schopni takto komunikovat. A Rád bych na závěr vás upozornil, že mojí snahou bylo vytvořit kompromisy. Ale kdy ten závěr se plně nekryje s mojí vlastní představou, proto si s dovolením vyhrazuji právo zdržet se při těchto bodech hlasování. Dámy a pánové, děkuji vám pro tuto chvíli za pozornost. Uh, thank you, Mr. Vlasak, for, for... Děkuji vám, pane Vlasáku, za tuto zprávu. A teď by měl být na řadě pan Riké za PPE. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Vlasákovi za vykonanou práci a za to, že byl ochoten jít na kompromisy. A e, to, mm, i když vím, že to byly kompromisy, které mu příliš nevyhovovaly, a určitě to je, myslím si, ale dobrá předzvěst úspěchu. A je to významné rozhodnutí, významné stanovisko, poněvadž eh, dopad na životní prostředí a dopad na průmysl to bude mít zároveň. A mm, problém té zprávy je v tom, že buď se na to díváme z pohledu životního prostředí, což je zcela legitimní, tam se chce snižovat emise, anebo mm, můžeme mít e, postoj, který bude velice omezující, pokud jde o restrikce emisí, tedy bude penalizující pro průmysl, a nebo se na to podíváme čistě ekonomicky a mm, pokusíme se trochu Eh, jak si uvolnit ten nátlak, ekonomický tlak eh, na průmysl. Já, je zde velký, velký počet eh, pozměňovacích návrhů, asi 160, a byly velice rozličné od těch ekologických až po ty nejvíce ekonomické a dokonce šlo to napříč politickým spektrem, politickými frakcemi a je zde velké nebezpečí, že žádný z nich eh, by nemohl být odhlasován, protože by neměl většinu a to by byla katastrofa, protože to bychom nevydali stanovisko a nicméně stanovisko našeho výboru je užitečné, mělo by být tedy vydáno, a e, nebo tedy mm, mm, mm, další řešení bylo ano mm, předložit pozměňovací návrhy, které neuspokojí všechny, všechny předkladatele a které budou nějakým kompromisem někde uprostřed a to znamená e, uspokojit i ty ekology, tedy znamená významné omezení emisí, ale i Eh, na druhé straně musíme zachovat určitou konkurenceschopnost průmyslu. A především nemluvě teď, když jsme v kontextu krize, což eh, je velice problematické pro ekonomiku a pro průmysl. Naše frakce podporuje všechny kompromisní pozměňovací návrhy, které byly navrženy a mm, Eh, jsou to mm, potom ještě určité pozměňovací návrhy, které eh, budou precizovat zprávu, o kterých se bude hlasovat odděleně. To je, ale pokud je o ty kompromisy, tak já si myslím, že ty mají velkou většinu a eh, tady, myslím si, ten názor bude vyvážený a určitě přijatelný pro naše kolegy z životního prostředí. Thank you very much. Děkuji paní Fajon za socialisté demokraty. Děkuji zpravodaji panu Vlasákovi a dalším stínovým. Ještě k tomu chci říci, že samozřejmě toto stanovisko je velice důležité, které ukazuje, že v posledních týdnech všichni jsme vedli živé diskuze se všemi dotčenými eh, stranami a Eh, dohodli jsme se na významných kompromisech, na významném kompromisu pro eh, to, aby mohl být odhlasován ten kompromis zítra. A pro nás je, pro moji frakci je důležité být ambiciozní, především pokud jde o ten dlouhodobý cíl snižování emisí CO2. Eh, zde bych řekla, jsou dva relevantní fakty. A to je, že, ta, užito, eh, že, ten, eh, že se zvyšuje ten provoz těchto užitkových vozidel a mm, emise se dostaly v podstatě na ty nejvyšší úrovně právě u těch užitkových vozidel. Proto bychom měli být ambiciozní a nalézt kompromis, Eh, to znamená eh, prodloužit o dva roky ten dlouhodobý eh, cíl 135 gramů na rok 2022, tak to je již velký ústupek podle nás. A hm, protože my zde budeme muset jako výbor vyslat jasný signál a já jsem ráda, že i přes všechny ty názorové rozdíly a ty různé obavy, které jsme slyšeli e, i ze strany průmyslu, takže jsme byli schopni přesto všechno se domluvit na kompromisu. Na druhé straně e, máme také i zde ty e, krát, krátkodobé cíle, těch 175, eh, s tím, eh, což bude tedy ve fázích postupně, takže se ten kompromis je akceptovatelný. Ještě další věc, kterou chci zmínit. Moje frakce a já osobně bychom chtěli mít těch 120 eh, euro za Mm, ty emise a mm, tedy to jsou ty mm, poplatky a těch 120 na gram na kilometr. A pokud jde o ty omezovače rychlosti, tempomaty, tak to je velice citlivé téma, ale nicméně eh, máme zde hodně statistik, nevím, zdali zrovna toto je nejlepší, eh, nejlepší řešení, ale eh, tyto omezovače rychlosti u užitkových vozidel to může pomoci významně snížit úroveň CO2, ale na druhé straně je zde ta diskuze o bezpečnosti na silnicích. To také je důležitý fakt, který je třeba mít na paměti. A ještě jednou chci poděkovat za spolupráci a osobně bych ráda, aby zítra hlasování dopadlo dobře, abychom ukázali, že nám leží na srdci stav životního prostředí a že bychom rádi, i když průmysl teď řeší problémy vzhledem ke krizi, tak aby i přesto všechno ten průmysl si ovědomil, že hraje důležitou úlohu při snižování emisí do životního prostředí. Děkuji, paní Tejang a paní Fejen, pardon, omlouvám se, a nyní pan Sterk se za liberály. Sterk se za liberály. Ja, voorzitter. Ik zou ook eh, meneer Vlasak willen bedanken voor het werk dat hij gedaan heeft. Hij heeft... Já bych rád poděkoval panu Vlasákovi za odvedenou práci. My jsme eh, vedli eh, dlouhé debaty, eh, výměny názorů. A srovnávali jsme si jednotlivé přístupy a já myslím, že některé ty, pozměňovací, ty kompromisní pozměňovací návrhy docela jistě podpoříme. Myslím si, že komise přišla s tím návrhem včas. V patách návrhu pro osobní vozidla a tentokrát je třeba něco třeba udělat s lehkým užitkovým vozidlem. Já si myslím, že je třeba zajistit snížení emisí. U nás na frakci eh, můžeme podpořit eh, s kompromisem A s některými drobnými změnami. Myslím si, že to je v pořádku. Pan zpravodaj eh, se dohodnout s ALDE o, eh, o, o odložení toho dlouhodobého cíle o dva roky, ale ne o jeho změně, a to je důležité. Také, eh, pokud víme, tak výrobci pracují v desetiletých cyklech a příští cyklus začne někdy v roce 2012, takže hm, rok 2020 hm, by nebyl úplně logický a 2022 bude logičtější. Proto potřebujeme eh, to číslo 135. Pokud jde o výnosy z pokut, tak to také podporujeme, tam ten kompromis. My nechceme, aby to ale bylo, aby ty pokuty byly stejné jako u osobních vozidel. Myslím si, že tam to číslo navrhované komisí je lepší. A potom ehm, mm, také je tady eh, ten problém eh, rozlišnosti eh, nebo rozdílů mezi jednotlivými členskými státy. Je třeba, aby měli jednotnou, jednotné omezení rychlosti respektive eh, jednotnou úpravu těch omezovačů rychlosti, pardon. Takže eh, já jsem pro eh, pozměňovací návrh, myslím číslo 100 od pana Chadravího a dalších kolegů. Více než pro ten kompromisní pozměňovací návrh. Potom, pokud jde o ta vozidla vyráběna ve více fázích, tak to si myslím, že je dobrý návrh. Ale nesouhlasím eh, s tím, že by výrobci mohli eh, měli být schopni združovat kapacity. Já si myslím, že je třeba eh, rozlišovat a je třeba se snažit tedy odlišovat mezi těmi, kapacit, mezi těmi kapacitami pro jednotlivé typy vozidel, pro osobní a pro užitková. Kromě toho, pane předsedo, stejně jako paní Fajon, si myslím, že bychom jako výbor pro dopravu měli vydat jasný signál, jasné stanovisko a neměli eh, bychom zohledňovat jenom ekologické aspekty, ale měli bychom také ukázat, že jsme eh, realisty, pokud jde o budoucnost eh, průmyslu. Takže když tady prodlužujeme nebo odkládáme ty dlouhodobé cíle, tak musíme mm, jasně přitom dát najevo, že jsme si vyslechli názor průmyslu. A já doufám, že i e, na plenárním zasedání potom e, se parlament bude držet našeho názoru. Ty e, požadavky ze strany průmyslu šly totiž mnohem dále, než to, k čemu my jsme se tady dobrali v rámci kompromisu. My tady máme 135 gramů v tom, v tom původním návrhu komise a, a to se odložilo o dva roky a to si myslím, že je realistické. Děkuji vám, pane Sterksi, za zelené, paní Lichtenberger. Mnohokrát děkuji. Jak se asi dokážete představit, já nesouhlasím s těmi kompromisy. Pan zpravodaj eh, úmyslně eh, nezval eh, zelené na vyjednávání, chtěl spíš kompromis mezi brzdami a superbrzdami, abych tak řekla, oproti těm, kteří kteří by bývali měli ambicioznější cíle. A proto musím vyjádřit nesouhlas se všemi těmito eh, cíly. Já si myslím, že bohužel eh, celá ta eh, záležitost je jeden z těch případů, kdy výbor pro dopravu je spíš brzdou v ekologických otázkách a nikoli realistou protože pokud se podíváte na nové ekologické studie, tak ty ukazují, že 135 už by se dalo teď dosáhnout ale když nejdříve předepíšeme z těch 175, tak eh, tam to se dá dosáhnout už eh, pouhým omezením eh, velikosti, aniž by to změnilo výkonnost. Já si tedy myslím, že celý tenhle návrh nic moc nepřinese. Když se potom ještě požaduje nějaké omezení, omezení rychlosti, dokonce posouzení dopadů, tak je to celé absurdní, protože pokud jde o e, nižší rychlost v silničním provozu i u e, nákladních vozidel, tak tam je to zcela jasné, to je dostatečně prokázané. Má to pozitivní e, dopady na bezpečnost, na životní prostředí, když jsou limity rychlosti. A zejména u tohoto typu vozidel bohužel můžeme zjistit, že eh, tato vozidla často jezdí pod nesmírným tlakem, jsou používána eh, k rychlé přepravě a často jejich řidiči eh, ignorují rychlostní limity, limity pro odpovědný odpočinek jsou eh, také zvýhodněny, pokud jde o eh, mítné, takže proto ta eh, třída těchto automobilů nám hodně roste. A vy jim chcete ještě dát dva roky. Technicky je to prostě jasné. Lze to udělat. A když na jednou automobilový průmysl přijde a řekne, že by to tak nemělo být, tak je to pochopitelné. V jejich zájmu je co nejpozději zavádět informace, inovace, protože ty něco stojí. Eh, a mohlo by to ohlivnit jejich konkurenceschopnost samozřejmě. Ale to bychom neměli eh, ignorovat. Takže já jsem hodně zklamaná celou tou zprávou a rozhodně eh, s těmi kompromisy se nemohu sotožnit. Pokud jde o ten pooling, tak to je taková mega výmluva automobilového průmyslu eh, k eh, dalšímu eh, přesouvání a odkládání, pokud jde o rozvoj motor, vývoj motorů a efektivnějších automobilů. Nebo ekologičtějších automobilů. To je zcela zřejmé. Já musím tedy říci, že tohle považuji za špatné. Takhle jednostranně zvýhodnit jednu třídu vozidel, protože to děláte touhle zprávou. Tím ta konkurence mezi eh, jednotlivými typy nákladních vozidel na eh, silnici eh, je oslabována. A nic s tím nedosáhneme tím, co navrhujete. Takže myslím si, že životnímu prostředí a ekologickému myšlení tím činíme medvědí službu, činíme krok zpět a už jsme měli jednou zkušenosti s tím, že automobilový průmysl eh, sám od sebe reagovat dobrovolně nebude. Pouze bude reagovat na eh, tlak, ale reagoval by velmi efektivně a tím by se také konkurenceschopnost evropských vozidel eh, daleko sáhle zaručila. Já si myslím, že cesta těchto kompromisů je špatná a ehm, ještě eh, jsem zvědavá, co eh, přijde v eh, ústních pozměňovacích návrhů, návrzích. Pokud jde o ty rychlostní limity, tak tam, když je naplněná dálnice a potom jsou tam ty, ti dobrodruzi, kteří vás předjíždějí, no tak to vám přeju uh, hodně uh, štěstí a um, hezké počasí, aby se nic nestalo. Myslím si, že to, co děláte, je špatné. Děkuji, pan Alchadravi. Ja, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Ik ga heel kort zijn, omdat uh, de collega's het voornaamste reeds gezegd. Děkuji velice stručně, protože kolegové již zmínili hodně věcí. Jenom bych k tomu chtěl říci, že eh, je důležité že zde je řada bodů, kde jsme dospěli ke kompromisu. Některé z nich jsou zásadní, eh, třeba eh, pravidla eh, pro emise a načasování. Zde je třeba vyslat správný signál a my jako frakce my nesouhlasíme se snižováním těch sankcí. Komise předložila dobré návrhy, které bychom chtěli uh, Eh, podržet. A pokud jde o omezovače rychlosti, já si nemyslím, že by bylo dobré, aby to bylo dobrovolné. Eh, zde k tomu máme kompromis a já si myslím, že to je konkrétně něco, co bychom měli řešit tady my na evropské úrovni a ne, aby si to řešili členské státy. Eh, Tady jde o technickou standardizaci, technickou specifikaci a mělo by to být technicky možné eh, zajistit tuto normu. A potom eh, s tím jsou spojeny ekologické aspekty. Studie ukazují, že emise by se snížily, kdyby se používalo eh, toto omezování rychlosti. Nemluvě o otázku bezpečnosti na silnicích. protože samozřejmě každý eh, rád eh, využívá tu maximální rychlost, i když to není nutné. Nepotřebuje eh, tu maxi, ten maximální výkon. A mm, já si myslím, že tady mm, mm, my můžeme mít tedy ehm, na to technické řešení, tak jak to máme u nákladních aut a musíme vyslat tedy jasný signál našim kolegům. Děkuji, paní Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann das auch... Děkuji, pane předsedo, já to také hodně eh, rychle schrnu. Uh, už Derek Sterks se vyjádřil za liberály a já to můžu zcela podpořit. V tomto případě to bylo těžké a to jsme viděli. Uh, nastavit tu správnou rovnováhu mezi eh, cíly ochrany životního prostředí, které chceme dosáhnout. To je samozřejmě eh, správné. Víme, že eh, doprava hodně přispívá k zátěži životního prostředí, ale zároveň jsme museli vyvážit to, že automobilový průmysl je schopen reagovat, ale ne okamžitě já si myslím, že ty kompromisy jsou eh, dobré a eh, myslím si, eh, na rozdíl od paní Lichtenbergerové, že toto je jasný signál, že to myslíme vážně na dopravní výboru. Jsme schopni dosáhnout kompromisu, které ukazují, že jsme v takové situace, kde jsme schopni se shodnout na úrovni, eh, která je pragmaticky prosaditelná. To si myslím, že je důležité. Pokud jde o eh, omezení rychlosti, jak víte, já jsem ze země, kde žádný, žádný rychlostní limit nemáme. A eh, někteří kolegové jsou hodně proti a někteří se naopak hodně, tedy hodně snaží, chtějí omezení rychlosti. Ehm, já si myslím, že to je také záležitost kompromisu. Nicméně dodala bych ještě jednu věc. Myslím si, že obecně pro životní prostředí je také důležité, tak jak jsme to tady měli u zprávy Anne Jensen, eh, používat inteligentní dopravní systémy. Ty opravdu pomohou eh, k eh, šetření životního prostředí, zabraňují Eh, vzniku eh, zácp a eh, vedou dopravní tuky, toky volnými kanály. A to si myslím, že by opravdu velice pomohlo s efektivnění dopravy. Ale jinak si obecně myslím, že se tady vyslovujeme v zájmu životního prostředí hlasem výboru pro dopravu. Děkuji, pan Kuhn. Panu Vlasákovi bych také ještě jednou eh, rád chtěl srdečně poděkovat eh, eh, za to, že kompromisy pomohl vytvořit realističtější a prosaditelnější linii alespoň z hlediska výboru pro dopravu. Ovšem vždycky musíme pamatovat na to, že eh, dvě třetiny všech letkých užitkových vozidel, která jezdí po evropských silnicích, patří malým a středním podnikům. Eh, jsou to řemeslníci. A jenom jedna třetina patří eh, dopravním podnikům, které musí jezdit just in time. Už zde bylo uvedeno, že jejich životní cyklus je asi 10 let a když skutečně, a to je velký blok, který tady chceme si naložit na záda s těmi emisními limity, když se chceme, dostaneme k nové, k, chceme dostat k nové generaci, tak se to stane až za deset let. Je zřejmé, že ty podniky, že ti, ti malí podnikatelé musí Eh, mít schopnost nebo mít eh, čas se připravit na ty eh, nové limity, když najednou přestane platit zelený bod v Německu, tak by to byla katastrofa. Nemůžeme nařídit okamžitě ten problém. Musíme se dostat k těm 135 postupně. To znamená, že to krokové rozložení je velmi důležité. Dostáváme se z průměru 202 gramů na 100 kilometrů u užitkových vozidel a najednou tady máme mít 155, 175 v roce 2014 a proto ehm, budeme moci říci, že z litru paliva bude 22 eh, gramů. Eh, potom si to můžete přepočítat na ty eh, kilometry. A do roku 2014 průměrně bude spotřeba asi 8 litrů na 100. A v roce 2022 to už bude jenom 6 litrů. V průměru, prosím. A když si to celé spočítáte dohromady, kolik CO2 se ušetří, kolik milionů tun, tak to už je eh, velký posun. A já si myslím, že to je oprávněné. Otázka, která teď před námi leží, a kterou musí zodpovědět inženýři, je, jak to bude do budoucna s novou generací eh, spalovacích motorů, když eh, se bude jezdit na vyšším tlaku. Pokud jde tedy o ty prachové částice, eh, o mikroprach v rámci generace Euro 6, o kterou se snažíme. Nebylo by to náhodou něco proti tomu? To znamená, když už bychom Eh, celé spalování prováděli eh, v těchto nových eh, nebo v těchto spalovacích motorech nové generace, tak potom budeme mít najednou zase vyšší emise. Takže jdeme teď správným směrem Euro 5, který, které musí být překlopeno do Euro 6. No, abych se chtěl zeptat komise, jestli to je tak nutně. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říct, že na konci roku 2007 eh, byl přijat balíček eh, pro energetiku a změny klimatu a cílem balíčku bylo stanovit si jasné cíle pro snižování emisí, včetně emisí z průmyslu, tedy mm, eh, Týkalo se to tedy samozřejmě i systému ETS, ale i jiných oblastí, jako třeba bydlení a doprava. Evropská unie tedy již přijala pevný závazek s jasnou lhůtou rok 2020. A to je již realita. To je základní premisa. A nyní. Teď pokud jde o ty kompromisy je třeba mm, zanalizovat e, tuto zprávu, tuto, toto stanovisko z, po, z pohledu nabídky. Tedy jak budeme schopni vylepšit e, tato užitková motorová vozidla, ale nesmíme zapomínat ani na tu druhou stránku, tedy na poptávku. Proto já jsem předložila pozměňovací návrh, ve kterém žádám, abychom poskytovali i finanční pobídky abychom eh, eh, eh, stimulovali ty mm, potenciálně kupující, aby si vyměnili zastaralé motor, zastaralá auta těmi novými. A pokud jde tedy o tu nabídku, tedy na straně průmyslu, adaptovat e, užitková vozidla. Samozřejmě technologicky je třeba je vylepšovat, tak aby vydávali méně emisí. Výrobci říkají, že potřebují sedm let. Počínaje okamžikem, kdy eh, eh, začnou tedy eh, se nákresy v konstrukci až do okamžiku, kdy budou moci jít to auto do výroby. Takže dva roky potřebují na ten eh, projekt, na ten design a potom pět let na to, aby vyrobili prototyp a poté až může být dán do výroby, tedy sedm let celkem. Je třeba tedy stanovit si určité etapy, abychom mohli tyto cíle splnit, eh, proto aby skutečně ty ambiciozní cíle byly splněny mohly být splněny. Osobně já si nemyslím, že vysoké sankce by byly zrovna motivující pro výrobce. A také si myslím, že Evropský parlament by nebo vůbec evropské instituce obecně by měly vystupovat systematicky, soudržně. A i být v souladu s legislativou, kterou jsme již přijali eh, v oblasti motorových vozidel. Doufám, že výsledek, ke kterému dospějeme, bude výsledkem, který nám umožní snižovat emise, a to co nejrychleji, ale ten cíl um, na druhé straně musí být realistický. Nakonec bych chtěla říci, že je třeba, abychom uh, přijali i takové finanční pobídky, aby se zvyšovala poptávka. My můžeme mít vynikající předpisy, legislativu s vynikajícími ambiciozními cíly, ale pokud nebudeme stimulovat poptávku po těchto um, ekologičtějších vozidlech, tak ten cíl nesplníme. Já chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za úsilí. Vím, že to není snadné téma, ale jsem jistá, že ten výsledek bude dobrý. Děkuji. Pan Kroš. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tohle opravdu není eh, jednoduché téma, protože tady jde o dva aspekty, eh, které se snadno neposuzují. Za prvé technologie. Tady dostáváte informace, které jsou hodně rozdílné z různých stran a já si myslím, že v tuto eh, chvíli, chvíli eh, jak eh, pan zpravodaj, tak stínový zpravodajové nalezli správné kompromisní cesty. Ale pokud jde o technologie, tak nám, nám minulost ukazuje, že musíme dávat jasné cíle. Když chceme, aby bylo dosaženo cíle, tak jsme v minulosti viděli, že Eh, nemůžeme říct, že by měl být dosažen, ale že musí být dosažen. U osobních automobilů jsme to zjistili velice eh, jistě. Ty eh, výsledky najednou ke konci byly okamžitě hotové. Nebo ke konci byly velmi rychle hotové. Poté, co se to schválilo v parlamentu. Dále. My tady dlouho hovoříme o nákladních vozech, o lehkých užitkových vozidlech které, ale tím eh, skutečným hříšníkem na silnicích jsou osobní eh, vozidla ta působí největší eh, škody. A uh, ta řídí naši voliči. A to už je potom ožehavější věc. Pokud chceme snížit kvantitu, tak musíme zasáhnout proti osobním vozidlům. Ovšem otázkou je, jestli je tady politická vůle něco takového udělat. To platí i pro eh, rychlost. Je mi to eh, líto. Když se jezdí pomalej, je méně nehod a také se sníží spotřeba. A prakticky ve všech eh, zemích je zavedená uh, v snížená rychlost nebo omezení rychlosti, kromě několika, abych tak řekl. Teď musíme vyřešit technické problémy v těchto zemích tak, že zavedeme technické omezení rychlosti i v zemích, tam, kde nemají politickou vůli eh, zavést eh, nejvyšší povolenou rychlost. Já bych řekl, eh, že v těchto zemích by se měli nejdřív uklidit sami. Měli, říci, měli by říci, kolik mají nehod a jak se jim to daří omezovat. A jestli by se toto rychlostí nedalo také snížit. Potom pokud jde o ty osobní auta, tak já si kolikrát říkám, proč musíte, eh, proč musíme vůbec vyrábět eh, automobil se 450 koni? Když se s ním nedá tak rychle jezdit. Já si myslím, že je to špatné pro eh, životní prostředí i pro zdraví. Já si myslím, že bychom možná mohli vydat nějaký politický signál, že takové moderní auto v budoucnosti jezdí pomaleji a je, je méně špinavé. Takže já si myslím, že tady velké napětí. A to, co tady děláme, nebo to, co jsme tady udělali, není vůbec špatné. Ale důležité je eh, také tedy eh, dosáhnout eh, změny té nejvyšší povolené rychlosti nebo tého jejího snížení nebo zavedení. A myslím si, že to, co jste tady udělali, že v, v tuto chvíli i pro malé podniky jsou tato lehká užitková vozidla důležitá a je důležité Eh, aby eh, v Evropě, abychom si zachovali tu výrobu eh, do budoucna, když to budeme dovážet z Číny nebo z jiných zemí, tak si možná budeme stanovat kritéria, ale nebudeme tady už ta auta vyrábět, takže snažme se na to dívat i takhle politicky. Prokažme také větší politickou vůli změnit ten problém tam, kde skutečně leží. Uh, next is Mr. Bradbourne. Thank you, Chairman. I just got, uh, I think, Polish on the English translation then for a moment, so uh, couldn't hear what you said. běžela, uh, běžela polština, čeština, ale takže nevím úplně přesně, co jste říkal, ale z toho, co jsem slyšel dosud, stejně uh, Eh, se domnívám, že tady chybí realita a že zde spíš hovoříme o různých zásadách, že nám chybí ta realnost. Já si myslím, že to, co řekla paní Tykau ve svém vystoupení, že je potřeba hovořit o tom, co je dosažitelné a kdy je to dosažitelné a dívat se na řešení z pohledu poptávky. Souhlasím s panem Vlasákem a s jeho pozměňovacím návrhu k tomuto. Uh, v tomto pohledu. Myslím se, že se skutečně jsme, jsme v určitém nebezpečí, že se úplně oddálíme od reality. Jak říkala paní Tykau, trvá to sedm let, než dojde k řádnému vývoji nového motoru a než je eh, eh, vyráběn. S tím nemůžeme nic udělat, tak toto fyzicky eh, funguje a buďme tedy realističtí v tom, co můžeme a kdy můžeme dosáhnout to, co mě přivedlo k mému eh, vystoupení, je eh, ta otázka těch omezovačů rychlosti. Pokud já vím, tyto omezovače již někde platí, ale nechtěl bych, nelíbilo by se mi, kdyby to bylo u těch malých užitkových vozitel, vozidel z důvodu jednoduchého, protože ty mohou předjíždět na dálnicích a eh, a mm, mm, je potřeba v té chvíli zrychlit, aby předjeli a pokud by nemohli zrychlit, tak to může působit větší počet nehod či horší nehodu. Takže já bych byl proti těmto omezovačům. E, někdo zde zmínil využití inteligentních dopravních systémů. Já nevím, jestli jste byli někdy v, na dálnici v oblasti Birminghamu v posledních e, letech. Tam máme údajně inteligentní dopravní e, systémy a včera Včera ráno v 10.30 dopoledne tady byl najednou uh, uh, by tady byl najednou uh, eh, na omezení rychlosti na 60, i když jsem vůbec neviděl žádná vozidla okolo, takže vůbec nebyla zácpa a nebyl důvod snižovat uh, rychlost, takže se uh, obávám, že tyto inteligentní ses, uh, systémy jsou někdy skutečně jenom vyhozené zdroje a nejsou vhodné. Uh, pojď, buďme skutečně realističtí, podívejme se na to, co může automobilový průmysl vytvářet, 2010 a vycházejme z toho. Děkuji. Já jsem tam byl minulý víkend na těch dvou zmiňovaných úsecích a do, dostat se tam, kam jsem potřeboval, to mě skutečně trvalo. Uh, po, po, jezděte na M6, to se mi neho, nehodilo, protože jsem jel do Cardiffu. Pan Higgins. Děkuji. Já souhlasím s předřečníkem, s panem Kůnem, s panem Bike. Co se týče co se týče toho, že gratulovali panu zpravodaji. Je skutečně třeba najít tu vhodnou rovnováhu mezi komerční obchodní realitou a životním eh, eh, prostředím. Automobilový průmysl je velkým zaměstnavatelem a ztrácíme tam místa ve prospěch Číny. Současná ekonomická krize, malí zaměstnavatelé končí se, budou končit se svým podnikáním, pokud budeme na ně uvalovat velké pokuty. Pokud my chceme být hlavními představiteli těmi na čele při snižování CO2 a proto je třeba eh, skutečně najít kompromisy, které jsou vhodně vyvážené. Já, eh, mně se eh, líbí zejména ta mm, určitá výjimka, která je zde navržena z těch 22 na 25 tisíc Eh, je, co se týče snížení, pokud také souhlasím, eh, já si, jsem si vědom toho, že ty pokuty tam, když, pokud jsou, eh, je otázka, když jsou skutečně jak jaksi uvalovány, vybírány, jestli skutečně potom budou používány na ten výzkum. A co se týče všech těchto návrhů, kdo to bude vlastně vynucovat a dohlížet na to, protože realita je potom právě v tom vynucování, v té implementaci a jak to bude v, reali- v reálu fungovat. A v neposlední řadě chci také podpořit paní Tykau, co se týče jejího návrhu, Eh, že by ty starší vozy měly být eh, vyřazeny z provozu v Irsku, je byla rozumná věc, určitě na my jsme eh, zavedli systém šrotovného pro tyto vozy a pod- podařilo se odstranit ty největší znečišťovače právě zavedení motivačních nějakých výhod a kompromisní návrhy, které vedly, byly skutečně vyjednávány velmi dovedně panem zpravodajem k tomu mu chci pogratulovat. Děkuji, pane Higginsi a paní Ali Jasendr. Děkuji, pan, děkuji, pane předsedo. Já jsem si eh, eh, eh chtěla vzít slovo a mm, já, protože eh, chtěla bych říci, že je třeba tedy, abychom eh, Mm, si především ujasnili to téma omezovačů rychlosti. Zde náš parlament a výbor vlastně již dlouho vede diskuzi, která často je velice emotivní. Především některé státy v Evropě jsou historicky proti jakémukoliv omezování rychlosti a na svých dálnicích a silnicích. A, takže já si myslím, že tady eh, i z důvodu bezpečnosti na silnicích. A když ne kvůli bezpečnosti na silnicích, tak eh, kvůli ekologii snad bychom mohli Eh, již se na tom dohodnout eh, na omezení rychlosti i v těch zemích, kde zatím nemají omezenou rychlost, ale vím, že tam především jsou technologicky vyspělí, takže tam s tím nebudou mít problém eh, tuto technologii, používat tuto technologii navíc, která pomůže při bezpečnosti na silnicích a při ekologii. A pan Bradburn řekl, že asi tady nepůjde s tím pohnout před, ale já si myslím, že ano, měli bychom se snažit snažit a říct si ano, mm, mm, o které jde ty silniční sítě, tedy mm, které jsou ty nejvíce eh, přetížené a takže já myslím, že to bychom mohli a eh, takže proto eh, bych byla. A ještě bych ráda, aby komise Eh, mám požadavek na komisi. Já chápu a roz, rozumím tomu, že ten kompromis musí být proveditelný, ale velice eh, eh, často, já vím, že jak to bylo tehdy s těmi rámy, které se montují na auta, jak když jsme hovořili o bezpečnosti chodců. A takže i tady je třeba, aby komise měla ambiciozní cíle a aby mm, mm, chom tedy příliš se nechyty do té léčky pragmatismu, a e, protože potom e, tady jsou ty další tedy aspekty, které jdou rychleji, jako ty ekologické aspekty a abychom my tedy nebyli příliš přes příliš pragmatičtí a abychom jim nedělali takový favor, ale nakonec by to bylo na jejich úkol, protože by nebyli pak konkurenceschopní. schopní takže neměli bychom eh, ztrácet tempo a dynamiku a, a, eh, a jít příliš napříč velké kompromisy s průmyslem. Za komisi paní Salnici. Děkuji. Dobré odpoledne. <clears throat> Začnu obecnou poznámkou v tom smyslu, že návrh komise k snížení emisí CO2, je, CO2 vychází z dopadových studií a technických studií, které zhledaly to, že cíle, které zde nastavujeme, jsou ambiciozní, ale realistické a proto uh, bychom takto mohli přispět k našemu eh, závazku všeobecnému snížení emisí a skleníkových eh, plynu. Eh, co se týče těch kompromisních návrhů, co se týče snižování těch dlouhodobých i krátkodobých eh, cílů do roku 2000, 20 i toho krátkodobého 175. My si stále myslíme, že náš návrh je nejlepší. Co se týče poplatků a kompromisního návrhu C chci říci, že 95 euro za gram není eh, v souladu s těmi marginálními náklady technologickými. Takže by tato, tato částka jaksi nenaplňovala ty cíle, které máme. Omezovače rychlosti a pozměňovací návrh eh, kompromisní D, což je asi ta nejcitlivější oblast, Tady bychom se měli podívat na um, praktičnost toho návrhu pozměňovacího a není jasné, kde by ty 3 gramy CO2 na kilometr, odkud vlastně tento, toto vychází a takové východisko, taková domněnka či předpoklad musí být jasně e, zdůvodněno a jasně vysvětleno. A to vysvětlení zde nemáme. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pane Vlasáku, chtěl jste dodat ještě něco? Předsedo, dámy a pánové, eh, nejprve bych chtěl říci, že zde padlo mnoho velmi zajímavých argumentů a myslím si, že každý z vás si udělal představu, který argument je relevantní a který není. Opět bych se vrátil k tomu, co jsem řekl v úvodu. Eh, domnívám se, že stanovisko eh, výboru pro dopravu by mělo reflektovat hlavně dopravní záležitosti, technické záležitosti a měli bychom tyto věci předložit výboru životního prostředí, který právě je zodpovědný za ty emise jako takové. Chtěl bych, eh, chtěl bych ale tady za vás, doufám, znést jednu výhradu. Já jsem si velmi vážil velmi kultivované diskuze při vyjednávání těchto věcí, ale Ohrazuji se vůči tomu, že by náš výbor byl brzdou vývoje a pokroku. Domnívám se, že takové věci by tady padat neměly a že bychom měli přijmout a respektovat názor každého, ale ne nějakým způsobem tyto věci paušalizovat. Eh, chtěl bych se vyjádřit k těm omezovačům. Já jsem to nechtěl rozebírat. Těch, eh, těch eh, studií na to, jaký to má efekt, je samozřejmě více. Je to od vlivu na bezpečnost, bavili jsme se tady o předjíždění, o to, jak by tyto vozy zdržovaly v jednotlivých prozích. Je to soulad jednotlivých států, kde všude máme různá omezení, čili tam je velký prostor. Musíme se bavit i o tom, že to něco bude stát, protože nová vozidla budou mít omezovač, na ta stará budeme to tam montovat, to stojí samozřejmě nějaké peníze. A pak je tady samozřejmě ta administrace a kontrola. Někdo toto všechno musí nějakým způsobem vyhodnocovat. Já nejsem proti tomuto, eh, proti tomuto aktu jako takovému, ale domnívám se, že bychom to měli řešit ve zvláštní zprávě v souladu s ostatními druhy vozidel, tak jak jsem to navrhoval v úvodu. Eh, tady bych to považoval jako jakýsi přílepek ke zprávě, ve které bychom tuto věc řešit neměli. Děkuji vám ještě jednou za diskuzi, velmi si vážím těchto připomínek a doufám, že se zítra při hlasování správně rozhodneme. Děkuji. Děkuji, pane Vlasáku. Já vámi souhlasím. Já si také nemyslím, eh, že eh, tato, eh, tento výbor je brzda v ekologických otázkách. Stejně tak si nemyslím, že by Eh, málo jednal a nedržel se zásad. Takže eh, lhuta eh, na hlasování je zítra a v září se bude jednat na výboru pro životní prostředí a v říjnu to přijde na, pardon, v listopadu to přijde na plenární zasedání. Další bod na našem pořadu jednání je výměna názoru s komisí k, komis, k skenerům tělesným. Vím, že pan Rojte je venku, takže ho pozveme. A také jsme požádali některé kolegy z výboru pro eh, občanské svobody. A tak eh, teď to vypadá, eh, že se vrátíme do školy tak eh, já vás nejdřív poprosím, abychom, eh, že to uděláme tak, že nejdříve asi eh, se tady chvilku uklidníme a potom vás poprosím, abyste se mi přihlásili, kdo budete chtít mluvit. Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start to indicate now, and the Secretary. Já, pokud chcete hovořit, sekretariat si to zaznamená, máme asi hodinu a pokud vás bude 65, nemusíte být žádným matematickým géniem, abyste si spočítali, kolik bude času na jednoho. Dáme slovo hned panu Rojtovi, abychom co nejrychleji s tématem popojili. Děkuji, pane předsedo, jsem zde s velkým potěšením a poté, co jsem zde již byl minule, kdy jsem hovořil koncem ledna o těchto bezpečnostních skenerech. Koncem ledna jsem slíbil za komisi zprávu k březnu, dubnu, ale nyní už máme polovinu června, omlouvám se tedy, ale myslím, že všichni vememe v potaz to, že sopečný prach nás trošku v naší práci zdržel. Chci tedy velmi stručně zmínit, co je obsahem té zprávy za a, <clears throat> místo, před, místo předsedkyni komise, paní Kalas, a je pana Kalase. A e, je to zpráva, kterou bude s ministry dopravy osobně probírat. Rámec této zprávy je celkem jasný Máme zde bezpečnostní nařízení, které jsme společně vypracovali. Je to číslo 300 z roku 2008. A když jsme jednali o prováděcích opatřeních v tom roce 2008, v druhé polovině roku 2008, tak jste nám dali žlutou kartu tím, že jste řekli, že je třeba nasadit všechny zdroje ke kontrole bezpečnosti na eh, letištích a nebylo zde jasno právě k těm eh, tělesným skenerům. Ty jsme tedy vyňali a slíbili jsme, že se s nimi přihlásíme znovu. Nyní ta zpráva existuje. Je to zpráva, která bere ohled na některé nešťastné okolnosti, eh, nešťastné okolnosti, o kterých nebudu hovořit konkrétně. Byly to některé teroristické hrozby z nedávné doby. Jaká je faktická situace s těmito tělesnými skenery? Členské země, některé členské země je zavádějí, Finsko, Spojené království, Nizozemsko, Francie, Itálie, Itali, Itálie to tedy zvažuje. Máme také ve světě situaci takovou, že někdy jsou tyto skenery umistovány Spojené státy, Kanada, nebudu to zmiňovat nijak detailně. Je to vše v té zprávě. První otázka je, zda je to v souladu se zákonem, zda je to legální. Odpověď ve smyslu stávajících předpisů ano, protože je možné zavádět další prostředky kontroly, které mohou být přísnější eh, na úrovni jednotlivých zemí a nebo pokud je chcete zavádět v rámci nějakého testování. Eh, čili ta, ty, ta, ustanovení podle eh, toho nařízení eh, jsou taková, že umožňují užívání těchto skenerů v Evropské unii. Otázka je, zda chceme, aby to probíhalo tak, jak to probíhá. To znamená tak, že každý členský stát má buď svá vlastní pravidla, nebo že nemá žádná pravidla, co se týče zavádění těch skenerů. A další otázka, Chceme zde též nastolit problém bezpečnostní kontroly na jednom místě, té One Stop Security. V, tém, eh, v té zprávě najdeme celkem detailně eh, popsány všechny tyto aspekty. K té první klíčové otázce, kterou jste kladli, tedy klíčová otázka účelnosti, těchto zařízení a eh, možných zdravotních rizik a třetí otázka ohled na lidská práva, čtvrtá otázka nákladovost těchto, těchto zařízení. Velmi stručně, nemyslím si třeba, abych detailně vše vypočítával. Co se týče účinnosti, efektivnosti těchto zařízení, zpráva dokazuje, že Mnoho členských států, včetně a komise též, se domnívá, že bezpečnostní skenery, ty nové, nejnovější, jsou takové, že mohou skutečně být účinným eh, nástrojem k vysledování výbušnin, které nejsou ne, nejsou kovové, které jsou umístěny na těle toho člověka. Není to stoprocentní záruka, že budou tyto výbušniny takto odhaleny, tomu je jas, musíme říct jasně, ale rozhodně je ta bezpečnostní kontrola efektivnější. Dívali, zaměřili jsme se na čtyři dostupné technologie, které dnes na trhu najdeme, co se týče eh, co se týče jejich účinnosti, tedy najdeme čtyři Mm, pasivní mikrovlné, aktivní mikrovlné, eh, rengenové a eh, rengenové zobrazování. A Zpráva se nevyjadřuje k těmto technologiím, ale jasně říká, že ta technologie eh, rengenového zobrazování je zatím není v Evropské unii používána. Otázka ohledu na lidská práva, to byl uh, před rokem a půl horké téma. A zpráva uzavírá, že existují dostupné technologie, které vytvářejí situaci při používání těchto zařízení, které nekladou otázku lidských práv do popředí, tedy nijak nesnižují důstojnost, nejde o žádný zásah do osobní integrity, nejde o, je tam ochráněna rodina. Čili je tady celá řada těchto lidskoprávních aspektů, které byly v minulosti zmiňovány, které nejsou tímto dotý, dotčeny, ale za jak, otázka je, za jakých podmínek tu technologii používáme, tak, abychom mohli říct, že je neutrální z hlediska lidských práv. Čtvrtý bod, na který jsme se zaměřili v té studii, je otázka nákladů versus přínosů, což je něco, co je vždy velmi obtížné analyzovat ale máme jasné důkazy, že použití této technologie by případně mohlo snižovat náklady, ty jsou též ve zprávě uvedeny a pro nás je hlavní výstup další otázka, jak dál. Velmi jasně, stávající situace je taková, že technologie je zaváděna v některých zemích Evropské unie, bez společných pravidel různé přístupy jednotlivých zemí nacházíme. Otázka tedy je, zda bychom neměli na úrovni Evropské unie stanovit pravidla k ochraně zdraví, ale jak cestujících, tak zaměstnanců letišť. Zda bychom neměli nastavit pravidla zajištění nebo zabránění porušování eh, lidských práv. A taková pravidla bychom přijímali v kontextu nařízení 300 z roku 2008, protože máme všechny další prostředky či nástroje, které se týkají eh, bezpečnosti na, letišti, eh, na letištích, ty všechny již máme ošetřeny, ať se to týká psů, ať se to eh, týká detektorů kovu, které používáme, to všechno je již zajištěno. Ale pokud bychom měli taková pravidla, byla by tato pravidla volitelná, respektive byla by to, byla by to jenom volitelná záležitost pro, pro členské státy. Pokud by členské státy zavedly tyto skenery v rámci prováděcích v rámci své ochrany, tak by v těch prováděcích předpisech nebylo uvedeno, že členské státy je musí zavést. Druhá situace však je, pokud by je zavedl dobrovolně, tak e, potom jak na to. Proto komise záměrně navrhuje. A když se podíváte do té zprávy, tak je tam jasné, že ta filozofie té zprávy jde tímto směrem, eh, protože my jsme si vědomi politické citlivosti tohoto problému a komise chce si vyslechnout názor parlamentu, názor členských zemí a, a to na základě této zprávy a po vyslechnutí těchto názorů, poté, co proběhne diskuse, bychom potom přišli s jakousi prováděcí legislativou, která by se ubírala tímto směrem, jak jsem nastínil, ale udělali bychom to ještě na základě velmi důkladné dopadové studie. Chtěl jsem se vyjádřit stručně, abych nechal co největší prostor na okázky. Děkuji. Děkuji a těším se na ty otázky, mám tady dlouhý seznam. A mám zde asi 15 řečníků k tomuto tématu a já uzavřu teď seznam. Já je eh, projdu teď s vámi a máme tady. I have Mr. El Kadrawi, I have Mrs. Meissner, I have Mrs. Lichtenberger, I have Mrs. Foster, uh, I have um, Ms, Mrs. Ludford, Mr. Van Orden, Mr. De Grandes Pasquale, uh, um, Mr. Lightfried, Mr. Ugias, Mr. Van Dalen, Mr. Zasada, Mr. Bradbourne, Mrs. Ayala Sender. I'm going to suggest that we... close. Takže navrhuji, abychom uzavřeli seznam řečníků a pokud někdo ještě chce slovo, tak to řek, ať to řekněte teď. Pozdější přihlášky neberu v potaz paní Tykau. To je jako aukce teď. Po prvé, po druhé, po třetí. Paní Bokut. A to je všechno. Ano, pan Rike, už jste tam číslo 6. Tak, prosím. Ano. Takže Dvě minuty každý řečník. A začnu panem Grošem. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu eh, Ritemu za objasnění. Já si myslím, že u tohoto tématu je eh, důležité říci, eh, že eh, bezpečnost lze zlepšit, ale stoprocentně ji nelze nikdy zarušit. Takže tím odpovídám i tu eh, druhou, na tu druhou otázku, jestli bychom to měli zavést všude v Evropě. Říkám, že ne, ale jenom podle určitých kritérií. A potom je samozřejmě otázka, jestli komise už teď je v stavu nám dát nějaké technické údaje, které by například Eh, už mohli naznačovat, jaká bude eh, eh, zdravotní úroveň na v úrovni Evropské unie dosažitelná. A potom je tady to zaručení soukromí. Tam bychom také chtěli znát určité náznaky od komise. Tak teď se ho, hovoří ovšem o tělesných skanerech, ale nezapomínáme náhodou na ty tekutiny, to jsme ještě pořád nevyřešili. Je těžké, když přeskakujeme od eh, jednoho slyšení ke druhému a žádný problém pořádně nevyřešíme. Já si myslím, eh, že tohle by měl být jeden celý balíček. A potom poslední věc. Jak vidíte naši, eh, na, to řešení na mezinárodní úrovni? Nemůže to být tak, že zítra bez povinnosti zavedení najednou budeme mít situaci, kdy některé země na to budou reagovat, některé nebudou. A Eh, potom eh, budou pasažeři šikanováni jenom někde, abych tak eh, řekl, tak teď si myslím, pane předsedo, jsem to zvládnu úplně včas. Děkuji vám. Bylo to min- Děkuji, minuta 45, pan Alkadraui, prosím, tak stejně jako předřečník. Um, Děkuji. Uh, Obecný závěr, který vyplývá z dokumentu, podle mého soudu je následující. Uh, Evropský přístup, který by byl harmonizovaný, to je něco, co e, lze doporučit. Souhlasím s tím. Samozřejmě je zde několik států, které již iniciativně k tomu přistoupily a z toho dokumentu vyplývá, že e, to ale lze udělat pouze v podstatě dočasně jako testy, jako pilotní testy, zkoušky, maximálně 30 měsíců, a nebo jako doplňující opatření to mohou přijmout pouze ale nemůže to nahrazovat stávající eh, bezpečnostní kontroly, které tam se provádějí na letištích. A teď po těch 30 měsících ptám se komise, to znamená, zahájíte řízení eh, proti těm členským státům, aby respektovali legislativu, aby skončili s těmi pilotními texty. Jak k tomu přistoupíte? A druhá důležitá věc, nelze eh, toto oddělit od eh, mm, tématu financování bezpečnostních opatření. To znamená, ty členské státy, které půjdou dále v těch opatřeních, tak si to za to zaplatí sami. A na to nesmíme zapomínat tady v parlamentu. A dále nechci ani předjímat eh, nějakou evropskou právní úpravu a jakou formu by to mělo mít, ten právní akt. Ano, ale nemůžeme tady říci, že všechna letiště musí povinně to zavést. Tady se musí vypracovat k tomu technické specifikace. A lidé musí mít právo, budou muset mít právo Eh, odmítnout eh, projít skenerem a musí tam být alternativní typy kontrol. A pokud je o zbytek, tomu se ještě vrátíme. Děkuji, pane Alkadrávi. Eh, minuta 58, nyní paní Meissnerová. Děkuji, pane předsedo. Existuje celá řada argumentů, eh, které hovoří proto, a těmi začnu, eh, jsou manažery, kteří říkají, nechci eh, dlouho čekat na letišti, chci rychle projet, projít a nechci být ohmatáván. Takže tady je pro. Tady není tolik bezpečnosti, kolik bychom mohli mít na letišti, a bychom nasadili zlepšenou technologii. Eh, například prosvicováním eh, eh, zavazadel i lidí kvůli těm, v prvním případě kvůli těm tekutinám, tak by to bylo lepší. A já nechápu, že pan Chandravý říká, že si to má dělat každý, jak chce. Hovoříme tady o jednotném evropském v nebi, tak bychom to mohli tohle sjednotit také v Evropě. Dále nemůžeme dosáhnout 100% bezpečnosti neuvidíme to, co je uvnitř těla, Ehm, protože tam bychom viděli jenom škodlivým renganem a to určitě nechceme. Ehm, samozřejmě se i dále eh, zkoumá ta technologie. A potom je tady ochrana dat. Otázka je toho, kdo vidí eh, co a co se eh, bude ukládat. To jsme viděli ve Spojených státech na delegaci. A to bychom rozhodně v Evropě nechtěli mít tam, kde je piktogram, tak je to v pořádku, ale nechceme hovořit o něčem jinému. Potom je tady otázka vysokých nákladů. My jsme říkali, že členské státy eh, by to měly nést. Potom je tady dál eh, rozšířené eh, skenování u zavazadel. Některá zavazadla by se, některá letiště by se musela přestavovat, a to by byl také problém. Potom potřebujeme pokud eh, se na to máme shodnout, eh, rozhodně možnost volit si jednotlivé varianty a potom eh, samozřejmě potřebujeme analýzu nákladů a výnosu nebo přínosu, jestli je to užitečné. A potom je otázka, je, jestli v náhodou se tady zase nevrátíme k nějaké původní situaci, to rozhodně také nechceme. Tak děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji, pane předsedo, děkuji za stručný úvod komisi. Já stejně jako předtím musím eh, znovu položit některé otázky. Za prvé, eh, zdravotní závadnost. Neexistují ještě tedy žádné konečné studie, nebo jak to teď skutečně vypadá? Eh, to, že nechceme nasazovat rengen, je, myslím, docela jasné, ale asi to nebude úplně stačit. Byla bych trochu opatrná, pokud jde o to srovnání nákladů a přínosů. Tak za prvé, je, je zřejmé, že řadu letišť bude třeba přestavět, to bude něco stát a to se k tomu musí připočítat. Za druhé, ten personál eh, se automaticky neušetří, eh, protože bude spousta nejasných případů, eh, které se přesto budou muset provedat ručně. A je, já si dokonce myslím, že jich bude víc než předtím. A za třetí, jak už kolega Groš naznačil, tady máme celé Eh, celé zavazadlo, které se bude i s eh, tekutinami eh, přeskoumávat. A je zřejmé, že potom to zpomalí mm, chod pasažérů letištěm, protože je třeba, bude se potom oběma technologiemi přeskoumávat obojí. Já chci normy, které omezují pokud jde eh, o ochranu osobních údajů, zdraví, eh, pokud jde o mm, lidskou důstojnost a tak dále. A rozhodně nejsem eh, pro automatický povinný před, povinné nasazení těchto technologií protože je zcela nezřejmé, nezřetelné, jestli to povede k nějakému zlepšení, k nějakému přínosu. A z vaší zprávy to také nevyplývá a také naše pochybnosti ohledně ochrany eh, osobních údajů nebyly vyřešeny. Mám, ještě spoustu otevřených otázek. Děkuji paní a paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi, protože ten jejich přístup je dobrý, i když jsou tam určité otazníky. V zásadě já myslím, že nikdo není proti striktnějším bezpečnostním opatřením, to je logické. A a e, takže e, i e, řada pasažérů tedy by s tím asi také souhlasila, ale do budoucna. My musíme si uvědomit třeba, jak to je s, tou, s tím zářením a to je velice kontroverzní. I třeba v Británii my my máme Eh, eh, máme již tedy mm, eh, zavedené tedy mm, zařízení, povinné zařízení. My provádíme daleko striktnější kontroly. Každý, i když má třeba nějaké mm, zdravotní problémy, tak musí procházet tou kontrolou a i tedy je tam potom ta manuální kontrola, takže já myslím, že to je nepříjemné a já myslím, že kdyby byla nějaká alternativa, alternativa, která by nahradila to, že by se někdo díval na vlastně znázornění těla eh, ostatních lidí, tak bychom to měli využít, eh, protože třeba na letišti Schiphol v Amsterdamu tam již se používá jiný alternativní typ eh, zařízení a já si myslím, že komise by to měla všechno zvážit. A ještě poslední věc to je otázka eh, toho eh, profilování cestujících. Eh, to je důležité, to se provádí ve Spojených státech a je třeba tedy proto mm, i mezinárodním měřítku si vyměňovat informace o potenciálních tedy pachatelích teroristech a protože Mm, já, a pouze tedy to technické zařízení, to by mělo být zařízení až ultima ratio a eh, také tedy ruku v ruce s tím by měl jít a předcházet tomu výměna informací. Děkuji pan Rike, dvě minuty, děkuji pane předsedo. První věc, kterou bych tomu chtěl říci, je, že používání nových eh, technologií zobrazování, tak to je něco, co eh, překračuje hranice letišť, protože to je technologie, která se bude případně šířit ještě eh, vůbec eh, na všechny ty bezpečnostní rámy a kontroly, tedy nahradí to i ty rámy jinde, v jiných zařízeních, v jiných budovách. A potom je se ten problém principiální a to je eh, samozřejmě, že eh, musí to být neškodné, to je základní premisa, potom se musí respektovat lidská práva, to je další absolutní podmínka pro eh, toto používání této technologie ale eh, za druhé ty otázky spojené s technologií asi těžko můžeme vtělit do nějakého nařízení. To je velice těžké. Třeba hm, máme různé mikrovlné technologie, které mohou, eh, mohou ještě být vylepšeny. I ty technologie cash také mohou být vylepšeny a asi eh, je těžké to nějak právně zakotvit nebo zafixovat v nařízení. Tam spíše musíme nechat eh, dveře otevřené a potom ta každá technologie, která je nová, je drahá. Je třeba zvážit náklady a výhody. A to těžko opět eh, právně upravíme v nějakém nařízení. A ještě dvě poznámky. Samozřejmě je eh, eh, třeba tedy, aby to bylo upraveno tedy v Evropě, aby nedocházelo k tomu, že se to zařízení začne používat nekontrolovaně ještě při jiných kontrolách než na letištích. Já jenom říkám pozor, pozor na to. Je to nová oblast, která u, u, hodně překračuje tedy tento rámec vlastně kontrol na letištích. Děkuji, pane Rike. Paní Latford. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, jestli místo předsedkyně Redingová eh, byla eh, kompletně konzultována, pokud jde o, toto, o tento dokument. Já si myslím, že je to trošku neuspokojivé. Tady se spíš legitimizuje, eh, než aby se spochybňovala legitimita těch bezpečnostních skenerů. Myslím si, že pan Rudite vydává určité kódované signály, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby ten dokument byl takový otevřenější. Hodně se tady hovoří o technologii zlepšující soukromí, ale nikde tady nevidím eh, přesně, eh, co by ta technologie měla umět. Příliš často se nám eh, říká, že že hesla zabraňují neoprávněnému přístupu a tak dále. A, ča- a pořád a pořád to nevychází. Pořád a pořád se lidé dostávají k osobním údajům. Potom pokud jde o ukládání a přenos, tam, tam musí jde o to, aby ten stroj nebyl fyzicky schopen ukládat nebo přenášet informace. Vy řeknete, eh, že eh, ti eh, že ten stroj ovšem bude muset ty snímky zachovávat, dokud ten pasažer neopustí, takže to bude muset mít nějakou možnost si je uložit potom eh, automatické eh, eh, tedy zobrazování problematických míst a tak podobně. Pokud já vím, tak tato technologie vůbec ještě není zralá nebo dostatečně přesná. Pokud jde o tu možnost zúčastnit se, tak komise říká, že Eh, otázka základních práv by byla vyřešena eh, možností, eh, mm, by byla vyřešena možností v osobních prohlídek nebo zachová. Já, já, ale si myslím, že tím jste se naprosto dostali do ne, že tím jste jste v neutrální situaci, jak říkáte, že jste. Vypadá to, že máte souhlas vašeho koaličního partnera, paní Rutford, a teď pan Van Orden. Pane předsedo, nezapomínejme, na cíl eh, celé eh, této akce, a sice ostrašit eh, teroristy na jednu stranu a, na druhou stranu zajistit, aby řádní občané mohli rychle, příjemně a snadno projít letištěm. A zdá se, že k tomu to nemíříme. Teroristé samozřejmě vždycky budou hledat to nejslabší místo já eh, jsem rád, že komise chce ten vícevrstovný přístup a bude eh, analyzovat ten lidský faktor, jak tomu říkáme. Potřebujeme eh, mít rigorózní kontrolu těch, kteří mají přístup do neveřejných prostor letiště. Potřebujeme dobře vyškolené pracovníky bezpečnostní, na, kterých bude, na které bude dohled Eh, vhodný, potřebujeme třeba také systémy eh, důvěryhodných cestujících. Potom eh, souhlasím s vámi, pokud jde o skenery, potřebujeme zavést užitečné technologie tam, kde nejsou žádné problémy, o, žádné pochybnosti ohledně zdraví nebo něčeho podobného musíme odstranit překážky zavádění novým technologií, nových technologií. Kdybychom měli zítra eh, eh, velkou terorist, velký teroristický akt, tak by se okamžitě začalo volat po zavedení takovýchto zařízení. Já tady mám otázku. Komise hovořila o tom, že některá letiště nemají dobré standardy, nebo vůbec žádné standardy nedodržují. Jakou roli hraje Mezinárodní eh, úřad pro civilní letectví v tomhle všem? že tohle není vlastně jenom eh, čistě evropská záležitost. Máme celou řadu slabých letišť v Evropě, ale máme eh, celou řadu slabších letišť v zahraničí. Děkuji, pan Van Orden. Teď pan Di Grandes Pascual. Děkuji, pane předsedo. V tomto případě chci říci komisi, že ji chválím Eh, ta diskuse v roce 2008 byla kritická a já jsem také byl kritický a zde eh, já doufám a říkám to tady, že komise splnila mandát eh, usnesení z října 2008. Já si myslím, že tato zpráva je seriózní, není dogmatická, zahajuje diskuzi v radě i v parlamentu a e, zde vlastně to je naplnění mandátu, e, který e, e, se týká těch otázek, o kterých jsme tady diskutovali. Samozřejmě nelze všechno tam vyřešit, ale je to otevřená diskuze, která musí probíhat nejenom tady, ale i ve výboru Libe. A já si myslím, že hm, to je velice relevantní návrh komise. Já, eh, zpráva i obsahuje určité závěry, které vypadají seriózní, když ne samozřejmě kompletní. Jenom eh, to, že bychom měli mít evropský přístup, mělo by to být legální, tedy měli bychom mít eh, normy, bezpečnostní normy pro všechny evropské letiště, evropská letiště. To je, myslím, velice seriózní. Dále ta technologie by měla garanti, garantovat ochránit zdraví i základní lidská práva dané osoby. To je také seriózní návrh. A také jakákoliv technologie by měla eh, být ale harmonizována eh, a především pro ty zranitelné osoby určité kategorie je třeba mít alternativní možnosti kontrol. A dále eh, pasažeři by měli být kompletně informováni předtím, než projdou takovou technologii. To je mm, velice dobré. A já si myslím, že komise zde splnila svoji funkci a zahájila formální seriózní diskuzi o jednotlivých bodech, které musí eh, být diskutovány tady a ve výboru LIBE. Jak řekl jeden eh, anglický kolega, eh, tak zde mm, mm, není důvod, abychom eh, mm, trochu snížili naši bdělost, pokud jde o terorismus. Když se podíváme na eh, to, co stalo v Detroitu, tak vidíme, že v podstatě to je téma, problém, který se týká nás všech, včetně nás v Evropě. Děkuji, pan Leichfried. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s radou toho, co zde už bylo řečeno a mám teď eh, jednu otázku a dvě připomínky. Ta otázka je, není opravdu ještě jasné, nebo není mi jasné, jak chceme mít jednotný systém v Evropě, že eh, když, když říkáte, že eh, ti, kteří by to měli zavést, si mohou vybrat a potom je tady ten systém té bezpečnosti na jednom místě, protože někdo, kdo chce projít bodyscannerem, Mm, mm, tak eh, bude moci a někdo, eh, někdo ne. A jak to potom bude při přestupech? A potom jsou tady dvě věci, eh, které jsem ještě chtěl říci. Pane Vítě, vy jste říkal, že už vidíte politickou výbušnost této otázky. Mm, já bych to ale spochybnil, protože kdyby vy jste chtěl pokračovat tak, jak asi chcete, tak musíte eh, zajistit, aby parlament tedy vás poslouchal a ne, aby se rozhodovalo v komitologii. Já si už teď dokážu představit, že někteří kolegové tady, pokud ne dokonce my samotní, eh, nebudeme rozhodovat, tak je možné, že budeme nespokojení s tím, co nakonec komise navrhne. A potom druhá věc. I pro financování těchto eh, věcí bude muset být nalezeno řešení, protože všichni víme, protože teď, že teď to blokuje rada. A o této otázce jsem hovořil s řadou kolegů a, a řada už e, si myslí, že se to dá vyřešit paralelně. A pokud rada nebude eh, z toho se dál pustit do tématu financování a podat, předat to nám, tak abychom společně eh, nalezli nějaké řešení, tak si dokážu představit, že Evropský parlament v otázce, parlament v otázce vody bude také odporný, tedy, pardon, bude klas odpor spreek heel kort in naam van mijn collega Ujas, die... Děkuji, já budu velice eh, stručný a eh, řekl bych eh, k tomu, že mm, náš kolega předloží písemnou otázku a my budeme očekávat také rychlou odpověď na naši písemnou otázku. Ano, velice krásné, krátké, pan Van Dalen. Pane předsedo, já mám takovou konkrétní otázku na komisi. Já vycházím z předpokladu, že mm, teroristi vždycky hledají ty slabiny, které využijí. A e, to tedy i v tom evropském letectví. A pokud e, toto je ten předpoklad, tak moje otázka zní. Z toho dokumentu vyplývá, že členské státy mohou zavádět skenery, ale teroristi si řeknou, no dobře, takže mm, mm, bude se snažit eh, projít tím letištěm, kde ten skener nebude, kde to bude nejsnažší. A to je analýza zdravého rozumu, to je lidský faktor a teroristi samozřejmě budou procházet těmi letišti, kde nebudou skenery. Tak proč nezavádět to jako povinnost používat tyto skenery na letištích, já nevím, kde je ročně více než milion cestujících projde a mm, konkrétně e, skenery bez eh, rentgenového záření. Děkuji, pane Fandálen, pan Sada. Dziękuję panie przewodniczący. Panie komisarzu, to dobrze, że rozmawiamy pane předsedo. Eh, my jsme se rozhodli diskutovat o bezpečnosti, protože to od nás očekávají občané. Máme zde hm, zprávu a my si teď vyměňujeme názory na téma bezpečnosti a hovoříme o tělesných skenerech. Já si myslím, že než ale eh, půjdeme dále v té diskuzi, tak eh, dovolte, abychom si ujasnili pár faktů. Minulý týden jeden rumunský občan eh, na, eh, mm, on že mm, pomiędzy pierwszą a trzecią w nocy na lot... On se ukryl v letadle a docestoval do Londýna a potom ve Fiumicinu také, eh, kde projde 30 milionů pasažérů, tak tam také byl podobný příklad. A potom Eh, v Poznani, v Polsku, naše letiště, tak tam se někomu podařilo tam eh, na, eh, pomalovat letadlo grafity. Tak já si kladu otázku, proč vůbec chceme zavádět takovou špičkovou technologii na letištích, to by bylo zbytečné, protože když máme takovéto hm, situace, kdy někdo může jenom přeskočit plot a dostane se na plochu. A hm, komise se rozhodla diskutovat o skenerech. Já se ptám, ale zda jsou stejně efektivní eh, jako normální kontroly, vůbec obecně řečeno. A před já jsem, eh, já eh, jsem dříve tedy pracoval v oblasti bezpečnostních systémech a věřte mi, já jsem si v Bruselu byl schopen představit alespoň dvě možnosti, abych pronesl bombu na letišti v Bruselu. A dále Italové hovoří o skenerech na železnicích, eh, na nádražích. Já myslím, že by bylo lepší, kdyby se Italové podívali na svá letiště, jak jim to tam funguje. Děkuji. Děkuji. Je opravdu uh, ujišťující, že bruselské letiště není hlavní cíl, ale eh, chci eh, ještě říct něco, než se pustím k těm hlavním zásadám. Mohli byste, prosím, hovořit o bezpečnostních skenerech, ale vy tady hovoříte o skenerech pro na celé tělo, a o, takže nesmíte používat to generické, ale musíte používat, používat to, co je veřejnosti jasné. Pokud jde o ten, tu obecnou zásadu, jestli eh, mají ty skenery být povinné a nebo jestli eh, mají být volitelné prohlídky. Já jsem byl v Osue a v Kanadě oni mají přesně tento systém. Je tady možnost buď eh, se nechat prohledat nebo projít skenerem. Proč to nemůžeme udělat v Evropě? To se ptám. Nikdo v Kanadě nenamítá, nikdo ve Spojených státech nenamítá když tam jezdí taková, takhle odbavená kanadská letadla. Proč v některých členských státech Evropské unie by měl být odpor? Za druhé, pokud je o typ skeneru, který se má používat, jak už zde bylo uvedeno, ty skenery byly zavedeny jako uh, reflexní reakce uh, na něco, co vůbec předtím nebylo odhaleno. Ten uh, v reakci na to že někdo, kdo eh, letěl do Detroitu, se pokusil vyhodit letadlo do vzduchu něčím, co by stejně takovýhle těleský skener neodhalil. Vím, že se používají nějaké eh, inf, infračervené, eh, využí, tedy vyvíjejí nějaké infračervené detektory, a, nebo dokonce číchací detektory, které ne, nic nezobrazují. Proč takovéhle možnosti také zpráva komise nezmiňuje? A potom, pokud je po, o použití uh, rengenové eh, technologie, ať už je to uh, rengenová technologie, nebo to, čemu se říká backscatter, já bych byl uh, proti tomu, protože toto představuje uh, jednoznačně ohrožení zdraví, pane předsedo. Děkuji, paní Lasender. <clears throat> V zásadě já souhlasím, že každopádně potřebujeme evropský rámec který by upravoval eh, eh, realizaci těchto skenerů, ale to by nemělo eh, tedy bránit tomu, že hm, někdo hm, bude si instalovat ty skenery a já se ptám, co by se stalo, kdybychom zamítli návrh komise, jaký by to mělo dopad kdybychom měli tedy racionální, solidní argumenty jako zdraví, soukromé, soukromí osob, tak co by se stalo s těmi členskými státy? Jak by je to postihlo? Já souhlasím s tím, že musíme být efektivní a to je jeden z důvodů, eh, proč bychom to zaváděli pro pasažéry a hm, komise ve svém návrhu hm, hm, hovoří eh, o eh, důležitých otázkách, a o tom jsme mluvili i při slyšení, a to je, že se nesníží eh, doba nutná na projití tou kontrolou, takže tam se říká do budoucna, ano, do budoucna, do budoucna se zvýší efektivita, ale ne zatím v dohledné době. A teď mm, zdraví a rentgenové paprsky, a já nevím, zdali tato technologie se nakonec vybere, ale pokud ano, o, o tom se tady hovoří, tak, se, tak jde o velice nízké dávky, ale také v jiném místě zprávy se říká, že dojde vlastně k navýšení, respektive ke kumulování těch paprsků, což může překonat eh, ty roční limity. Eh, a takže eh, i když do budoucna asi budou jiné technologie, ale do posud máme pouze toto. Dále se ptám, zdali jste i konzultovali s Evropským úřadem na ochranu osobních údajů. Děkuji. Děkuji, paní Ayala Sender, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co již řekli kolegové. Já chci poděkovat paní, panovi Reutenovi za prezentaci, za komisi. Komise velice seriózně studuje dopad eh, této technologie na zdraví, mm, efektivitu eh, mm, této technologie a i analyzuje, zdali budou dodržována lidská práva a osobní, ochrana osobních údajů. A dále eh, otázka normalizace. To by se nemělo týkat pouze technologie, ale i postupů, procedur používání eh, těchto skenerů, respektive ochrany osobních údajů. Na to musíme mít jasná pravidla, jasné procedury, hm, tak aby nedocházelo k žádnému porušování eh, soukromí. Já mám otázku na komisi v těch zemích, kde tyto skanery již dobrovolně se používají. Ptám se, zdali cestující eh, eh, také se k tomu mohou vyjadřovat. Vyjadřili se. Děkuji, paní Boskurt. Prosím. Um, ehm, dvě Děkuji, pane předsedo, dvě otázky. Podle mých informací tak to vypadá, že hm, ty, to, eh, otázka je, jak ty skenery by zapadaly do těch jiných eh, metod. A vypadá to, že vlastně ty skenery to už je hotová věc. Ale, otáz, ale v, v odstavci 89 komise říká, že je třeba eh, přijmout evropský právní rámec pro ty bezpečnostní normy. To je to jen navrhnete jako komise nebo provedete studii dopadu a já se ptám, že pokud rozhodnutí nebude přijato a mm, pokud mm, e, pokud se přímo pouze prováděcí opatření. Bude tomu předcházet studie dopadu, protože já si myslím, že i Evropský parlament by se k tomu měl e, vyjadřovat, protože určitě tady potom se použije proces komitologie. Děkuji a paní Willis. Děkuji. Jak už jste říkali, eh, neexistuje žádné posouzení účinnosti a eh, um, umě, přiměřenosti a mm, já si myslím, že komise by tohle to měla posoudit, protože tady potom samozřejmě otázka eh, lidské důstojnosti, jaké obrázky si o, o, kdo pořídí o cestujících Samozřejmě to musí, eh, to se lidé jen tak eh, sami nezjistí, to se musí udělat takhle. Potom eh, je tady otázka vlivu na děti, na těhotné, potom ukládání údajů, kdo je bude ukládat, do, jak se budou ta, ty údaje vyhodnocovat jenom na národní úrovni nebo celoevropsky a pamatujte, vždycky existuje určitá nejistota, pokud jde o ukládání dat a vždycky se k ním chtějí dostat zložinci. A já rozhodně nechci uh, nějaký obrázek eh, svého těla, aby eh, se, mého těla, aby se prodával, aby si ho někde navzájem prodávali zločinci, takže já bych to v zásadě celé uh, odmítla to zavést tak, jak vy to navrhujete. Thank you, Mrs. Wells. Děkuji, paní Wells. Eh, pane Rojte, ještě než vám dám eh, slovo, tak bych rád poděkoval eh, všem poslancům za kázání. Vím, že ve Španělsku jste mě obnovili, obvinili z toho, že ten výbor vedu jako Prus. A já jsem si to vzal jako kompliment. doufám, že chápete, že když máme takový dlouhý seznam eh, řečníků a málo času, tak musíme být disciplinovaní. A mnohokrát vám tedy děkuji za spolupráci na té kázni, tak aby eh, všichni dostali eh, slovo a pan Rojte opravdu mohl zareagovat. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji. A děkuji. Mně se i ta lichotka to, toho, že jste jako prus, se mi líbí, protože tam mám vazby a pokusím se nyní zareagovat na ty otázky, co nejrychleji začnu uh, otázkou pana Groše. A musím se vrátit trošičku zpátky a zmínit, co vlastně máme na mysli. Máme nařízení, které upravuje, jaké typy opatření máme na letištích k tomu, abychom zajistili, že nedojde k pronesení. a, má, a že nedojde k pro, pronesení nějakých zbraní nebo jiných a, eh, nežádoucích a, eh, předmětů. A tady vyjadřujeme jasně, jaké detektory můžeme eh, mít, ty ruční rámy na eh, detekci kovu, psy a tak dále. Takže tady je výčet těchto zařízení a každý členský stát si může eh, určit, jakým způsobem je využít a jak je kombinovat. A my, když jsme poprvé toto předkládali nebo přišli s touto novou myšlenkou, tak jsme chtěli, aby se ještě k tomuto eh, systému přidali ty eh, tělesné skenery nebo tedy bezpečnostní skenery jako další nástroj či prostředek eh, té kontroly. A o tom je ta diskuse. K tomu máte právo veta. To je jasné. To je uh, jedna věc. Druhá otázka jsou prováděcí pravidla, která budou pr- eh, přijímána v rámci komitologie a pro nás, a to říkám jménem místo předsedy komise Kalase, pro nás je jasné, že tady provádě, ta prováděcí pravidla, která doprovázejí legislativu, která by upravovala ten skenery, uh, ta prováděcí pravidla uvedou detailně, jaký typ eh, zařízení, jaký typ technologie eh, je zde zvažován, jaká pravidla musí být splněna, co se týče ochrany údajů, co se týče ochrany toho zobrazení, aby ty, ty, ty obrázky nemohly být použity i následně. A tato prováděcí pravidla musí být jeden jasný balíček, vyjasněný balíček, protože jinak bychom nemohli si odsouhlasit ani ten první krok. A na základě té zprávy, kterou zde předkládáme, chceme vést informovanou diskusi o tom, jak by ten balíček měl eh, vypadat a teprve, až ten balíček bude, tak to nám umožní přidat tento jeden prostředek do příslušného předpisu, pokud shledáme, že je to vhodné. Pan Groš velmi jasně řekl, že ta ochrana bezpečnosti nikdy není stoprocentní, zajištění bezpečnosti není úplně stoprocentní a že zároveň musíme mít pravidla, která zajišťují ochranu údajů, která zajišťují ochranu lidské důstojnosti a také ochranu zdraví. Zároveň je třeba zvážit další legislativu, která zde je a která byla od, vámi odsouhlasena a která se týče tekutin. Bylo s vámi odsouhlaseno aby, ten, byl odsouhlasen tento postup, aby mohly být odstraněny kontroly k těm tekutinám. Je to do určité mm, míry. Uh, nešťastné, protože tady dochází k akumulaci různých těch zařízení. Od příštího dubna budou zaváděny tyto prostředky k tomu, aby mohli přicestovat cestující například se zbožím z bezcelního obchodu z mimo Evropské unie a od roku dva, poté později bude, bude odstraňována kontrola těch Eh, plastových pytlíčků, které nyní musíme nosit s těmi tekutinami v, té omezené, v tom omezeném množství. Eh, tělesné skenery by asi mohly eh, vést k odstranění použití těch detektorů kovu, kovu a nebyly by také tak eh, časté tělesné prohlídky. Eh, jsou to a vedle toho budou stroje, které budou si kontrolovat pronášení těch tekutin, takže by se to vlastně mělo v budoucích letech kombinací těchto dvou věcí zjednodušit. Tak já si představuji, jak tyto dvě věci budou na sebe navazovat. jedna, který kontrola eh, těch tekutin a, a v, v zavazadlech, i příručních zavazadlech a vedle toho kontrola té osoby. Jakým způsobem to změní a ovlivní eh, provoz na letištích, to je právě předmětem té eh, studie dopadů, kterou chceme připravit. Zároveň budeme v situaci, kdy na základě smluv, které máme s třetími zeměmi, budeme realizovat eh, ten projekt takzvané One Stop Security. Eh, tuto smlouvu vyjednáváme se spojenými státy. Eh, cesta ze spojených států by proběhla tak, že si tedy proběhne ta kontrola jenom jednou, protože když přestojete v Evropě, tak dochází k další kontrole a chceme dospět k situaci, kdy bude jenom jedna ta bezpečnostní kontrola, eh, kterou se domníváme, že je dostatečná a to také zjednoduší život eh, cestujícím. Pan zásada zmiňoval celou řadu příkladů e, porušení bezpečnosti na letištích mm, nebo nedostatečné bezpečnosti na letištích. Já e, jsem si to poznamenal, protože my provádíme i ty konkrétní kontroly bezpečnosti na letištích, ale e, toto, myslím, je trošku navíc nad to téma, které projednáváme. Pan Alkadraoui Eh, položil tu správnou otázku. K čemu dojde po uplynutí té zkušební lhůty 30 eh, měsíců? Během těch 30 měsíců máme odlišná pravidla, co se týče zavádění těchto skenerů ve spo- v Evropské unii. Po těch 30 měsících se obávám, nemůžu to říct s jistotou, že ta pravidla budou přísnější přísnější a zároveň časově neomezená a pak budeme muset provádět komplikovanou eh, analýzu nákladů a přínosů, eh, odůvodnitelnosti, odůvodněnosti těchto věcí, ale v nařízení 300 je určitá možnost, jak eh, postupovat, když nejsou společná pravidla, jak postupovat v oblasti ochrany zdraví, lidských práv a tak dále. A to nás tedy teprve čeká. Další eh, kolegové kladli otázky na náklady. V současné době probíhá diskuse mezi parlamentem a radou. Diskuse o tom, zda přísnější či doplňková tato bezpečnostní pravidla budou placena uh, Um, letišti a nebo daňovými poplatníky. Já uh, chápu ten um, problém, že to uh, něco stojí a vidím ten problém, ale nebudu se pouštět detailně do této diskuse. My, když jsme předkládali ten uh, návrh, tak i jsme tyto úvahy do něj zahrnuli. pan Meissner, tam myslím, že asi, a já obecně asi nezodpovím všechny ty otázky, ale jednu věc, kterou zmiňoval pan Meissner, je vedle těch věcí, které jsem již říkal, zase ty náklady, náklady je třeba zvažovat, ale chci to říct si obecně. Pokud má být nařízení změněno, pokud budou zaveny ty skenery, a tím říkáme bezpečnostní či tělesné, mezi ten seznam možných prostředků kontroly na letištích, tak je jasné, že to nebude povinné, protože nejsou ty, ty jednotlivé prostředky povinné. Není potřeba povinné mít třeba psy, uh, nebude zase povinné stejným způsobem mít tyto skenery na letištích. Pravděpodobně to bude tak, že větší letiště je zavedou ty skenery, protože je to um, ekonomické a ta, ta menší regionální letiště budou provádět jiné formy kontroly, například kombinací několika prostředků a, nebo uh, uh, přísnější či pravidelnější osobní prohlídky. Je jasné a mnoho kolegů to zde řeklo, pan Foster na začátku, uh, že je třeba mít společný přístup k boji proti terorismu a v této oblasti se odvádí spousta aktivit, spousta práce. tak, aby záležitosti vnitřní vnitra a spravedlnosti byly eh, byli, řešili i otázku o terorismu a tato zpráva byla projednávána v komisi, v kolegu a bylo jasné, že to je téma, které zajímá všechny komisaře a že ji komisaři podporují a to i z toho důvodu, že ta diskuse je v těch, celé řadě těchto věcí velmi aktuální. <clears throat> Na té mezinárodní úrovni Van, Van, Van, Van Orden eh, je jasné, že otázka bezpečnosti je i meziná, má ten mezinárodní rozměr a musí být řešena v kontextu eko, ale v ve skutečnosti je tady skutečně celá řada zemí ve eh, zemí, kteří, které tlačí ještě více na bezpečnost a bezpečnostní opatření, ale na druhé straně je tady problém potenciální hrozeb terorismu eh, ze zemí, které nemají právě sofistikované systémy, jako má Evropská unie, Kanada eh, či Spojené státy. Proto máme v rámci našeho pracovního programu připraveno sdělení ke konci roku, sdělení k bezpečnosti letecké dopravy ve třetích eh, zemích. Eh, a to zase v kontextu v to, mm, v kontextu či návaznosti na jednání eh, zářivé říjnové IKO. A co ještě zde zaznělo. Dívám se, zde jsem prošel všechny dotazy. Pan Bradbor, vy jste zmiňoval příklad Kanady. Velmi jasně. My v tomto okamžiku říkáme následující. Je zde úvaha o tom, aby byly tělesné skénery zařazeny na seznam eh, prostředků kontroly na letištích v evropské, podle evropské legislativy. Jak jakým způsobem, pokud budou zavedeny, jakým způsobem budeme řešit otázku těhotných žen, dětí, osob s postiženími, osob, které odmítnou projít skénerem. To jsou věci, které jsme ještě neřešili. To je předmět, eh, to je téma, které bude předmětem diskuse v rámci eh, jednání o těch eh, mm, prováděcích předpisech, kdy budeme i od vás chtít, abyste nám pomohli nadefinovat ten rámec tak, aby byl skutečně vyvážený, aby ne, neposkytoval nějaká uh, úniková místa pro případné teroristy či zločince, ale na druhé straně, aby bral také ohled na um, otázky zdraví a otázky lidských práv. Myslím, že jsem, pane předsedo, obecně zodpověděl otázky, které byly položeny a pokud někdo má pocit, že se na něj nedostalo, prosím, ozvěte se, já se ještě vrátím k těm svým poznámkám. Děkuji, pane Reutere. Já nechci, aby se nyní zase hlásilo další množství uh, řečníků. Pokud někdo bude chtít vystoupit, bude to muset být pouze technická uh, poznámka a budu velmi striktní. Paní Ludford. Pane předsedo, já se chvěji hrůzou. Ta moje technická poznámka je, že pan Reuter říká, že začínáme debatu, ale tady již ta debata probíhá 18 měsíců a velmi vzrušená. Já jsem eh, byla <clears throat> eh, byla, já jsem měla za to, že to tady směřujeme k uzavření té diskuse tím, že budeme mít nějaké jasná doporučení a jasné výstupy, které to již ukončí. A eh, vy Víte, že toto nebyla technická poznámka, to byl komentář. Vy máte eh, sama zkušenost horní komory. Já skutečně musím být striktní. Paní Foster, a děkuji, pane předsedo. Jak pan Reuter hovořil o velikosti letiš, která budou mít takové zařízení. To je chyba. Pokud se jedná uh, pokud budeme hovořit o komerčních letištích, letištích veřejných, tak eh, je potřeba, aby to platilo pro všechny a nejenom pro některá letiště, a protože pak by někdo věděl, že tam na to nemá jít. A co se týče typu toho zařízení, je ve vašem zájmu Evropské komise říci, eh, eh, říci členským zemím, které tu technologii mají zvolit, kde nevznikají problémy, co se týká zobrazování, co se týká zdravotních věcí. Paní Boskurt. Er er já mám otázku na komisi, to znamená, eh, eh, přijmete ně legislativu anebo se zaměříte pouze na aplikaci. A potom ještě já jsem se ptala na to, zdali máte i to propojeno ty skanery třeba se spravodajskými službami. Zdali to vidíte globálně, toto tematiku. Vy jste nereagoval na moji otázku. Ano. Ano, takže to by mělo jít eh, přes komitologii. Pan Reuter určitě zareaguje. Pan Grandes také chtěl něco k tomu říci. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, mám něco k té zprávě, ale eh, v podstatě chtěl bych se připojit k té obavě dalších poslanců a to je, jaký je timing načasování komise pro eh, diskuzi. To znamená, to každé to téma tedy, to zásadní téma, bude předloženo v nějaké lhůtě nebo ne? Děkuji. Ano, Just... Go on, I mean, but one minute. Solamente... No minutu, ale. No já jsem se ptala, zdali jste, zdali jste konzultovali s Evropským úřadem pro ochranu osobních údajů. To byla e, moje otázka, to tam nikde není v té zprávě. Ano, dobře jaký je harmonogram, jaká je procedura, dobře, takže tady to vypadá, že to nebylo jasné, tak pan Reuter ještě to vysvětlí. Já se omlouvám, že jsem nezareagoval na tyto otázky. Za prvé ano, konzultovali jsme eh, Úřad pro ochranu osobních údajů a než předložíme eh, nějaký návrh legislativy, tak samozřejmě zajistíme, aby to bylo v souladu v pořádku. Za druhé, co budeme dělat? To je jasné. Zatím potřebujeme změnit sekundární legislativu, tedy eh, komitologii, a eh, poté budou přijmuty akty na dvou úrovních. Eh, za prvé postup komitologie, což Eh, umožňuje tedy doplnit ty skanery jako další prostředek detekce a poté jsou to prováděcí předpisy, změna prováděcích pravidel, eh, kde se eh, eh, detailně rozpracují všechny ty otázky, jako zdraví, jaký typ zařízení se má používat a také i se tam zajistí, aby všechny ty záležitosti lidských práv byly řádně zohledněny, pokud členský stát bude používat tento prostředek, toto zařízení. Takže my tam půjdeme ještě dále, tedy samozřejmě mm, e, rozpracujeme to, jako je to při osobních prohlídkách, služební psy a podobně. Načasování, ano, my jsme oznámili, že provedeme studii dopadu a nyní se e, zahajuje e, ta procedura a můj odhad je, že asi to bude, budeme připraveni někdy v závěru roku to je teď můj odhad. Ale samozřejmě v tomto kontextu mm, tady vy v parlamentu povedete do rozpravu, ministři také a to všechno pro nás bude důležité. Potom proto, abychom věděli, jaký má být obsah prováděcích předpisů. A je zde celá řada významných otázek. První, samozřejmě, jaký typ technologie Eh, tedy rentgen nebo eh, ten zpětný rozptyl, potom eh, jaká technologie by to měla být. A paní Latford, já s vámi trochu nesouhlasím. My jsme vedli tu diskuzi na základě různých typů zařízení. Do určité míry my musíme teď diskutovat o tom, jaká technologie je k dispozici tedy, která ta technologie vyřeší všechny ty legitimní otázky, které zešly z předchozí diskuze před rokem a půl, dvěma roky. Jaké to zařízení by mohlo být instalováno? Musíme diskutovat tedy na základě stávající technologie, která je k dispozici a kterou potom my eh, eh, z Evropské unie právně zakotvíme a eh, tak, abychom i dohlédli nad otázkou lidských práv, ochrany osobních údajů a podobně. Děkuji. Dobře, děkuji, pane Reutere. Děkuji za prezentaci a za vaše otázky na příspěvky otázky členů výboru. a určitě budeme na tom pracovat. Děkuji. Okay, next item on the agenda. A teď je přejdeme k programu. Uh, to je nyní zpráva pana Sterkse Omlouvám, že jsme trochu ve skluzu, snad to chápete, prosím, máte slovo a ti, kteří odcházejí, tak eh, prosím v klidu. A by eh, jste hm, případné ty vaše diskuzi, diskuze vedli až mimo sál, pan Sterks. Daarvoor eerst en vooral de, de, eh, de schaduwrapporteurs bedanken. Já bych chtěl poděkovat eh, panu stínovému zpravodaji. My jsme eh, to projednávali už s radou a eh, dohodli jsme se na tom, že bude jenom jedno čtení. To znamená, že budeme ehm, teď v červenci schvalovat jenom jedno znění a ten text už je teď tedy na pořadu i jednání Koreperu 23. června, to znamená zítra. Dovolte, abych prošel, eh, co jsme, na, čem se, na čem jsme se dohodli a na čem nikoliv. Eh, já jsem měl v pondělí ten dojem, že jsme se eh, dohodli za mnoha, za spousty ústupků. Ale to má asi každý vyjednavač, protože hm, prostě uh, jsem si myslel, že bychom bývali ještě toho dosáhli ještě víc, ale bohužel se to nepodařilo. Ale v zásadě jsme, to, uh, v zásadě jsme se dohodli na zjednodušení. Některé formality odpadnou. V celé debatě bohužel členské státy vždycky poukazovaly jenom na náklady na tu operaci, kolik bude stát to a to, a jak se to zorganizuje, a nikdy neříkali o tom, eh, co to přinese protože ta eh, eh, věc povede k tomu, že se zjednoduší obchod a eh, životní prostředí to také, tomu to také pomůže. Takže jde o harmonizaci formalit, potom bude elektronická výměna dat, to znamená, že už se nebudou zadávat údaje víc než jednou, prostě budeme tam mít elektronický formulář, zapíšete to do systému a ten se potom pokud stará o to, aby ta data se dostala tam, kde, mm, kam se dostat mají. Důležité je, abychom měli eh, to jedno okénko, abych tak eh, řekl. Těžko se to překládá, prostě abychom měli to jednotné kontaktní místo, to je důležité. A potom je také důležité, že všechno, co souvisí s lodní plavbou a se cely a všechno další související, to znamená přistěhovalectví, seznamy pasažérů, posádky a tak dále. Všechno to teď eh, bude v, eh, se eh, vyřizovat u jednoho jednotného kontaktního místa. Potom je tady důležitá důvěrnost těch údajů, to tam parlament zdůraznil a my jsme se postarali o to, aby opravdu byla zaručena. A rada chtěla něco zrušit, ale my tady máme takovou výjimku pro, lidi, kte, pro lodi, které plují mezi eh, přístavy EU. Po těch nemusíme eh, teď požadovat eh, údaje, mm, například z hlediska obchodu s a tak podobně. Nedosáhli jsme úpravy, která by Eh, které by vycházely z, eh, které by se týkala eh, lodí přijíždějících z přístavu ze třetích zemí. Existuje tady odlišný přístup, jsou tady nevyřešené věci a komise by nám měla říci, i jaké máme možnosti, tak abychom se mohli dostat dál. Pokud jde o administrativní zjednodušení celého toho řízení, tak si myslím, že tam jsme dosáhli to, čeho jsme chtěli. Potom jsou tady ještě věci, které bychom tam jako parlament bývali ještě chtěli mít a nepovedlo se to. Za prvé, eh, jednotný jazyk. Pro radu to nebylo žádné téma. Od začátku eh, španělské předsednictví říkalo, pozor, jakmile tady napíšete language, tak tady máme problém to pro eh, radu není politicky prosaditelné. A já říkám, že když parlament eh, bude trvat na svém původním eh, pozměňovacím návrhu, tak se nesjednotíme. To nám oni řekli. My jsme se pokusili dostat něco eh, do té zprávy, ale teď to prostě, mm, teď to máme zatím jenom v bodu odůvodnění. Ne v žádném konkrétním ustanovení. A já vám to teď přečtu plně anglicky. Požadavky na národní jazyky jsou často před eh, překážkou eh, rozvoje eh, sítě lodních spojů. Členské státy by se měly maximálně snažit usnadnit ústní i písemnou komunikaci v mezinár- mořními státy a s to s cílem nalézt společný prostředek komunikace. No, kdo tohle bude? Hmm Takže tady je zřejmé, že eh, ten jazyk je důležitý a členské státy eh, se mají snažit eh, maximálně usnadnit jak ústní, tak písemnou komunikaci. A za třetí, potřebujeme komunikační prostředky společenství. Pokud si to správně vyložíte, tak v podstatě jde o to, abychom měli jeden systém nebo jeden jazyk. Takže Tady se už se svým způsobem dostáváme eh, k svému cíli. Nepoužili jsme slovo jazyk, ani jsme řekli, jaký jazyk, ale to, že se tady o tom hovoří, že tady musí být eh, společný komunikační prostředek, nevím, jak bychom eh, nějakým společným prostředkem měli komunikovat, když nebudeme mít společný jazyk. No, každopádně tam jsme se teď dostali. Aspoň něčeho jsme dosáhli, i když to není tak, jak jsme to chtěli původně. Potom druhá věc, kde eh, parlament eh, měl určitou prioritu a byla, aby se, na, aby se to vztahovalo na vnitrostátní plavbu, na vnitrozemskou plavbu. Technicky to není jednoduché, komise předložila návrh a došli jsme, eh, došli jsme k následujícímu. Říkáme, že vnitrozemská platba je důležitá a že článek 11 bude chtít po komisi, aby podala zprávu a předložila uh, návrh, a to sice za prvé o e, v uplatňování těch zjednodušujících pravidel a za druhé o spojení těch e, systémů námořních cest a vnitrozemských cest. Rada sice nebyla proti, ale my jsme poukázali na to, jak je důležité, abychom e, tam eh, tedy zahrnuli oba systémy plavby. Potom třetí věc, kterou tam ještě parlament chtěl, bylo eh, zdůraznit eh, v úlohu těch lodivodů. My jsme nechtěli, aby, my jsme chtěli, aby tam byly zmíněni lodivodi výslovně a bohužel se tam nedostali. Ale dosáhli jsme toho, aby tam bylo prohlášení rady i komise společné, kde eh, řeknou, že přeskoumají, jestli bude eh, jasný rámec eh, pro výjimky z toho certifikátu lodivodu. Ne. V odděleném prohlášení se požádá, nebo bude komise požádána, aby to přeskoumala, aby nalezla nějaký rámec. Členské státy chtějí zvláštní úpravy jednotlivých, v jednotlivých státech a my jsme chtěli eh, evropský rámec. A myslím si, že důležité je, že tento rámec musí odpovídat tomuto prohlášení to znamená, musí tady být eh, určité administrativní zjednodušení a to také musí být. A potom také tady musí být sdělení Komise o evropské přístavní politice. O tom už se také hovořilo. Já si myslím, že tím eh, jsme učinili krok vpřed. A potom je tady ta otázka eh, lodivodu. Myslím si, že to bylo časem, že to bylo v minulosti zaparkováno a teď už se to opět tady dostalo alespoň na stůl a uvidíme, jestli oni eh, se do toho pustí do budoucna. Takže je tady eh, jazyk, eh, vnitrozemská platba a lodivodi. To jsou věci, které jsme nedostali tady do článků toho legislativního textu, ale alespoň máme tam bod odůvodnění k ním. Nebo revizní zprávu komise nebo eh, prohlášení Rady komise. Prostě jedno z toho jsme vždycky získali u všech těch tří bodů. A dosáhli jsme něčeho. Teď je důležitý ten termín. Kdyby to mělo celé vstoupit v platnost? My jsme chtěli do 2010, parlament tedy. Komise nás přesvědčila, že elektronické celní odbavení a tak dále, prostě to všechno by pomohlo k dosažitelnosti tohoto data. Rada a je proti, poukazuje na obtíže a navrhla 2017. My jsme od začátku říkali, že do 2017 není přijatelný. Chtěli jsme to, eh, chtěli jsme, eh, pardon, eh, co nejvíce na roku 2013. Původně jsem, pardon, říkal 2013. Takže takže prostě byli jsme mezi rokem 2013 a 2017 a teď jsme se dohodli na tom, že ten termín nebudou dva roky, ale rok a půl mezi eh, návrhem Rady a návrhem Komise. V reálném světě, eh, kde se člověk musí pohybovat, když řekneme, že to bude od 1. července 2015, že už nebudou žádné formality, tak je to docela krok vpřed. Ale moje zkušenost je, a to také na základě eh, debat s odborníky, že eh, rok 2013 by býval byl hodně eh, brzy. A opravdu byly pochybnosti, jestli by to do roku 2013 se dalo všechno připravit. Samozřejmě já to teď neříkám v rámci vyjednávání, Já neříkal jsem to při vyjednávání. Takže rok 2015, první červenec 2000, červen 2015, A jakmile tedy zakontríme nějaké datum, tak členské státy, rydaři, přístavy a tak dále se budou eh, podle toho moci eh, zařídit. Takže toho jsme dosáhli. Děkuji kolegovi Bezému, který podal eh, pozměňovací návrh o EMZE a komise se tedy zasadila o eh, předložení eh, návrhu k revizím mz. Pane předsedo, my teď máme před sebou ten cíl, ten celý text předložit jako jeden pozměňovací návrh na plénu. To znamená, že to by nahradilo celý ten text, kdyby měl být přijat ještě další pozměňovací návrh, tak, bych, tak by to bylo pryč. Tak už bychom se nedokázali shodnout. Já si myslím, že jsme dosáhli poctivého kompromisu, ehm, naše cíle jsou naplněné a je to důležitý pokrok pro vnitřní trh i pro uh, příbřežní platbu, plavbu. Prosím, kolegové, respektujte to a postarejte se o to, abychom eh, v plénu v červenci získali většinu pro tento text. Abychom to mohli celé uzavřít a budeme mít potom směrnici, která vstoupí za několik let v platnost a eh, bude, se to, bude potom jasné, že se posuneme v obou oblastech. Děkuji vám, eh, pane Sterksy. Nyní tedy pan Grandes Pasqual za EVV. Sí, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, su posición. Já vám děkuji za eh, tu vaši pozici, za vstřícnost a skutečně já myslím, že tento návrh směrnice dorazí do svého přístavu. A mm, takže po eh, diskuzi jsme dospěli k závěru, že neexistují velké názorové rozdíly a asi nejlepší by bylo eh, v podstatě dát mandát zpravodaji, aby vyjednával um, i s radou a abychom tedy splnili ty realizovatelné cíly, cíle samozřejmě, eh, abychom dosáhli to, co je možné. A hm, pan zpravodaj eh, tu práci udělal velice důstojně a eh, vzal do úvahy názory ve výboru a udělal to úspěšně. Já proto vyjadřuji souhlas za EPP. A, hm, a my v červenci budeme eh, mít tedy mm, pozměňovací návrh a já myslím, že to vyřešíme v, jedn, v tom jednom prvním čtení. A eh, samozřejmě byl tam problém jazykový, těch e, lingvistický. Ano, to vím, že belgičani s tím mají své zkušenosti, s těmi lingvistickými problémy, ale já si myslím, že mm, to se vyřeší v preambuli to nebyl problém španělského předsednictví, to byl problém různých zemí, které mají určitou politickou váhu, ne že by ostatní neměli politickou váhu, ale některé státy mají větší politickou váhu. A takže já myslím, že je třeba je, mm, e, dobré, že mm, se to vyřeší v preambuli a takže aby to mm, bylo dáno tedy jako takový princip, jako je to i v námořním právu, tam to také tak eh, funguje, je to tak ošetřeno podobně. Další téma, jednotné správní místo, to One Stop Shop, eh, to si myslím, že je také dobře vyřešeno. A to věčné téma, datum účinnosti, e, pro pana Sterkse eh, platí a on to ví, že to je téma, které se pořád opakuje. Vždycky komise eh, navrhne nějaké krátké datum a eh, a potom rada vždycky má spíš tendenci to radši odsunout v čase a náš výbor se snaží nalézt tu rovnováhu a já mm, se snažíme vždycky nalézt přiměřenou lhutu, která uspokojí všechny. A myslím si, že je pozitivní, že se dohodneme a to dohodneme se včas a nenechá, neodsuneme to na dobu neurčitou. Nesmíme zapomínat na to, že jde o něco, co také již má svůj rámec. Máme zde tedy námořní dopravu bez hranice. To je, ta, to je ten rámec. A určitě zde my budeme i e, řešit e, tu dopravu na kratší vzdálenosti a i my významnou měrou snížíme ty formality, to administrativní břemeno, no ta byrokracie byla těžkopádná pro tuto dopravu, e, která by měla být efektivní. A my zde musíme hm, Eh, spolehat a využívat schopnosti těch, kteří působí v této dopravě. A pane předsedo, řekl jsem to jasně za EPP, my souhlasíme, souhlasíme se stanoviskem pana Sterkse a eh, mandát, který jsme mu dali, splnil dobře a proto si myslím, že můžeme to dostat do pléna. S jasnou pozicí tam půjdeme a já uvidím, Eh, uvidíme, zdali někdo třeba s tím se nestotožní, tak to musíme respektovat, ale já myslím, že to můžeme takto dát eh, do pléna. Děkuji, pane Sterx, děkuji. Um, eh, děkuji, budu stručný. Já jsem hovořil s stínovými zpravodaji a byl jsem jedním z nich a jménem eh, eh, socialistů a demokratů vyjadřujeme podporu využití té cesty jednoho pozměňovacího návrhu. Myslím si, že celý ten balíček je dobře nastaven a že to povede k administrativnímu zjednodušení těch, um, těch postupů kolem lodní dopravy, což je žádoucí. Otázka konkurence schopnosti sektoru námořní dopravy ve srovnání s jinými typy dopravy, které fungují v rámci vnitřního trhu bez veškerého toho papírování, takže e, to skutečně je znevýhodnění a zbavení se té zátěže byrokratické je žádoucí. Jsou tady některé věci, kde jsme se neschodli s radou a kde jsme museli dojít ke kompromisům a ve většině těch situací jste dosáhli dobrého e, kompromisu, zejména u té, té otázky e, lodivodů komise eh, řekla, že přijdou, že vystoupí s eh, návrhem, který by vytvořil dobrý rámec pro toto řešení. Otázka použití jazyka. Je tady již nastaven určitý směr, není to formulováno nějak konkrétně, ale to je v pořádku. V budoucnosti se k tomu budeme moci vrátit a, a co se týče vstupu v platnost eh, nabití účinnosti tedy této legislativy eh, s ohledem na to, co jste řekl, se domnívám, a co zaznělo také ze samotného odvětví, že eh, ten vstup platnost 2015 je vhodně zvolené datum. Takže stručně řečeno, podporujeme vás a přijmeme toto jako celek. Děkuji, pan Besej, za zelené. Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Několik poznámek a to, že chceme ocenit práci pana Sterkse a díky němu jsme dospěli k dobré pozitivní rovnováze i přes eh, Eh, to, že eh, mm, rada trochu nám dělala problémy, pokud jde o načasování, pokud jde o ta opatření, takže si myslíme, že tato brzdila ve všech fázích. Cíl, ten je jasný a podle nás, eh, podle tedy zelených a ekologů, je to velice pozitivní cíl a to umyslně dávat přednost námořní dopravě před jinými typy dopravy, které více e, jsou škodlivé pro naši planetu i ekonomicky mm, jsou horší. Takže zde mm, nebudu e, e, opakovat, co řekl pan Sterks. Ten kompromis je pro nás akceptovatelný, ten podpoříme a pro nás ta základní červená linie to je datum. Není možné Eh, není možné ještě jednou odložit eh, první, to, ten, ten termín 1. červenec 2015, eh, pardon, 1. červen 2015, to je na to, na, na čem se všichni zúčastnění dohodli. A ještě chci vyjádřit politování nad tou otázkou společného jazyka podle mě to je trochu málo odvážné a vágní, já bych radši, aby to tam bylo eh, jaksi pevněji zakotveno, ale jinak moje frakce podpoří mm, mm, mm, tuto zprávu a podpoříme ji i v hlasování. Děkuji paní Meissnerová. Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit potěšení nad eh, výstupem, nad zprávou pana Sterkse, ale myslím si, že to je dost pozdě, eh, protože již dávno jsme měli pracovat na zjednodušování byrokracie ale je to, mm, pořád to není ideální, samozřejmě, ale vždycky jde o kompromisy, jde o harmonizaci formalit, e, i mm, o e, tu otázku jednotného správního místa, to je velice užitečné, potom ochrana údajů, to se také vyřešilo, ale co se nevyřešilo, je zde několik věcí, které, nebylo vyře- které nebyly vyřešeny, ale musíme zůstat nohama na zemi. A, e, protože my hodně pracujeme na bezpečnosti letecké dopravy, takže možná bychom měli i se více zaměřit na e, tu e, eh, námořní dopravu, říční dopravu, tedy i tu kontinentální. E, dopravu po vodních cestách a uvidíme, třeba do budoucna se to podaří. Děkuji. Ja, voorzitter, het, eh, het hoofd... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsme dosáhli hlavního cíle a že eh, pro eh, námořní dopravu budou věci v budoucnosti jednodušší a přeprava z přístavu do přístavu bude takto zjednodušena. Je to velký krok ku předu, eh, který posiluje vnitřní trh a moje frakce podporuje řešení tím jedním pozměňovacím návrhem. Co se týče data vstupu v platnost, myslím si, eh, že to je realistické, byť ta debata, jak koukám, probíhá jinde, ale myslím si, že to datum je eh, reálné, realistické, je potřeba informovat různé služby, různé složky, takže to, i to je pro nás přijatelné. Ta ten problém s jazykem se mi jeví jako trošičku nešťastný. To znění je velmi vágní a nechává to více-méně na členských zemích, což vlastně je řešení, které stejně takové bude. Vnitrozemská doprava e, říční tedy, pokud komise chce předložit e, znění, které, tak jak nám ho přečetl pan Sterks, pokud komise si myslí, že to nemusí činit, to, předkládat toto, i to by měla zdůvodnit. Tady bychom měli být konkrétnější, co se týče otázky vodů a je třeba mít tento jasný rámec a Myslím, že ty tři otázky jsou vyřešeny velmi dobře, ale myslím si, že na tu vnitrozemskou dopravu lepší bychom potřebovali větší uh, konkrétnější vyjádření. A nyní zástupce komise, omlouvám se za nesprávné, případně nesprávné vyslovení vašeho jména. A, a já se jmenuje pan Feloitis a děkuji za odvedenou práci panu zpravodaji. Myslím si, že je příliš skromný, když říkal, že zvládl pouze některé věci a omezené věci, ale myslím si, že on vlastně znovu eh, zavedl některé ty body nebo některé ty věci tam znovu eh, eh, zapracoval, které vypadaly, že budou vy, vypuštěny. A nejdůležitější z těchto bodů je ten bod takzvaného jednoho okénka, a my skutečně chceme pokročit v této oblasti. Není to náhodou, že jsme měli celé to sdělení a další, eh, další aktivity v rámci toho společného prostoru dopravního. Je to jeden z klíčových aspektů naší strategie a mám-li eh, zmínit slova komisaře pro dopravu a místo předsedy E, komise je potřeba zaměřovat se na inovaci a technologii, abychom zjednodušili životy a práci našich občanů a, a e, také státních služeb. A, e, ty body, které zde zazněly, k tomu, co bychom my, o čem bychom by my měli informovat jako komise. Tyto věci jsme si vzali k srdci, nic z toho um, ne, nespadne pod stůl. Mm, jsou to věci, které i nás zajímají a pokud mám zmínit některé konkrétně, tak je to integrace námořní a říční dopravy do jednoho systému lodní dopravy Eh, my jsme eh, na tom pracujeme v oblasti služeb říční dopravy a příští rok chceme přijít s návrhem e-maritime, tedy elektronická námořní doprava. Tady jsme již eh, zavedli některé k kroky, jako je směrnice o bezpečném monitorování eh, eh, lodí. Dalším krokem je tato směrnice o zjednodušení formalit a potom zde bude návrh a sdělení k tomu takzvanému e-maritime. Tyto věci všechny jsou součástí strategie, která má pokračovat a Není to dnes zde poslední slovo k této věci a jsme rádi, že parlament nás eh, podpořil a jsem také potěšen eh, slovy stínových zpravodajů za politické frakce. Vždy ta otázka vstupu v platnost eh, je klíčová a obecně naším cílem je snižování té administrativní zátěže, eh, což souvisí i s automatickým obnovováním dele delegovaných pravomocí, kterým by se obnovoval eh, seznam v příloze, což je tedy pouze ta příloha, která má pouze seznam a po, zítra nebo pozítří eh, na Koreperu, jak doufám, eh, bude eh, nastaven ten systém delegovaných pravomocí, který bude uspokojivý pro všechny zúčastněné strany. A s touto informací vám děkuji za pozornost. Děkuji. Co se týče těch delegovaných aktů, my jsme přijali uh, Eh, přístup souladu s tou příslušnou zprávou. Máme k tomu své eh, stan- stanovisko, takže my jak si jako parlament držíme pospolu. Chcete ještě, pane zpravodaji, něco k tomu dodat? Ano, chtěl bych eh, poděkovat panu kolegovi z komise a také kolegům, kteří se mnou pracovali na této problematice. Myslím si, že většina z nás souhlasí eh, s tím textem, jak ho předkládáme. Času mnoho nezbývá, ale stínoví zpravodajové ho mají k dispozici. Co se týče otázky pana Fandalena k tomu té říční dopravě, tam jsou některé praktické problémy a potíže při hledání řešení v oblasti, v oblasti té vnitrozemské eh, eh, námořní nebo říční dopravy a proto jsme říkali, že komise by měla připravit zprávu do eh, tří let. Máme zde přechodné období rok a půl a potom rok a půl na to musí komise šetřit nebo prošetřit možnosti implementace takového zjednodušení pro říční dopravu ta služba eh, říčních informací, tady je potřeba vycházet nebo zjistit, co už již existuje a zjistit, jak je možno harmonizovat tyto věci, koordinovat to vykazování či podávání zpráv. A další otázka, která tu zazněla. Zda lodě ze třetích eh, zemí bychom mohli i s nimi dosáhnout takového zjednodušení. Ale tady jsou věci celní a ehm, tady potřebujeme i ty zvážit při rozhodování, co s tím. E, a další věc, nemáme příliš dobré údaje, mnoho údajů, kolik lodí vlastně ehm, e, se pluje v našich vodách z Evropské unie a kolik jich je z jiných zemí, z Ruska, z Afriky a dalších oblastí a je potřeba z těch údajů, které máme, zjistit, jak ta situace vypadá a komise to musí zmapovat, ovšem musíme to říci velmi přátelským způsobem. Nemůžeme říct, že musí to komise udělat, ale že by to měla udělat, pokud se to jeví vhodné, Tedy měla by takové, tuto situaci zmapovat a přijít s legislativním návrhem. Myslím si, že jsme jasně tady nastínili směr, kterým se chceme ubírat a parlament a rada, rada je tu tež a mm, možná rada nemá žádné otázky, ale parlament a rada by měly ty otázky vznášet a my jako parlament je vznášíme směrem ke komisi a můžeme komisi žádat, aby tam, kde je to vhodné, přišla s nějakou zprávou. Například vytvoření jednotného prostoru lodní dopravy v Evropě, to je směr, kterým se chce komise ubrat a, e, ubírat a e, v tom je podporujeme a budeme s nimi na tom pracovat. Co se týče delegovaných aktů, upřímně řečeno, tu diskusi jsme k tomu měli, ale mně to stále není ještě úplně jasné a za, zajímá mě, budu zvědav, co vyjde z Koreperu, my už jsme to eh, konzultovali s právní službou a budu zvědav, jaké stanovisko eh, také právní služba předloží. A děkuji kolegům. Děkuji, pane Sterksi. Já se chci také stručně vyjádřit či zareagovat takto. Se domnívám, že by věci měly Eh, postupovat, nechci si stěžovat na jiné výbory, ale když si zpravodajové připravují věci sami a neodrážejí názor celého výboru, tak narážejí na problémy. My jsme měli tento problém minulý týden na plenárce, ale v této situaci Dirk pracoval velmi úzce se eh, stínovými zpravodaji a eh, to znamená a ukázali tedy příklad té spolupráce, která je žádoucí a která vede k výsledkům. Bylo to tedy odvedeno skvěle, ale nemám samozřejmě pochyby o tom, že by snad byly postupovali jinak. Eh, děkuji. Hlasování v eh, plénu je v červenci, je to tak? Eh, diskuse je pondělní večer a předpokládám tedy hlasování v úterý. Já doufám, eh, jak asi víte, došlo k výměně dopisu mezi mnou a předsedou parlamentu a kdy jsem se Zda jsme jediný výbor, který bude eh, všechno eh, řešit v noci a po té mé stížnosti se věci zlepšily malinko, byť se nám to dostalo, dostalo tedy z pondělka na úterý a stále jsme hodně večer, ale bylo to tedy přeloženo z pondělka. Bylo to přeloženo a bude se hlasovat v úterý v poledne. Děkuji kolegům, děkuji členům výboru a zítra se sejdeme v 9 ráno, bude se hlasovat. Děkuji také tlumočníkům, včetně tlumočníků do znakové řeči.